Musíme provést uh, kontrolu hlasovacích zařízení, takže prosím, uh, přiložte svou hlasovací kartu. Hlasujeme. Close? No, Mohli by prosím všichni hlasovat? Vidíme, že ještě ne každý hlasoval. Ještě tři hlasovací karty, tři hlasy chybí. Takže je to na vaše riziko. Dva lidé nehlasovali. Ale předpokládám tedy, že přístroje fungují. Můžeme tedy začít hlasovat. Dostáváme se k bodu 8 eh, našeho pořadu jednání, což je zpráva na Tešejry. Eh, začínáme kompromisním návrhem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Jdeme k pozměňovacímu návrhu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Eh, návrh je přijat. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? K zdržení? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro, kdo je proti, zdržení přijato. 24, kdo je pro, kdo je proti, zdržení přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržení přijato. 32, kdo je pro, kdo je proti, zdržení přijato. 30, kdo je pro, Proti? Zdržení přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržení zamítnuto. 29. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže je schválen. Kdo je pro? Kdo je proti? Vy jste proti? Ne, vy jste pro. Takže je přijato. 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. 35, kdo je pro? Proti? Zdržení zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. 37, kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. 38, kdo je pro? proti, zdržení přijato, 39, kdo je pro, proti, zdržení přijato. Budeme hlasovat elektronicky o stanovisku jako celku. Hlasování je otevřeno. No. We close the vote, yeah. Ukončujeme hlasování. Takže eh, stanovisko je přijato 35 hlasy proti jednomu. Děkuji, eh, gratuluji, přesouváme se k bodu číslo 9. Eh, Drobné a řemeslné rybářství, zpravo navrhovatelky Ana Mirandy. Můžeme začít hlasovat. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržení přijato. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržení, zamítnuto. šest eh, s pozměňovacím návrhem ústním. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne, takže je schválen. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení? Přijato. Návrh sedm Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení? Přijato. osm Kdo je pro? Proti? Zdržení? Odmítnuto. devět Kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. 20, kdo je pro, proti, zdržení přijato, 22, Tady máme dvě části, rozdělené hlasování, kdo je pro první část 22, kdo je proti, zdržení přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdržení odmítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržení přijato. 28, kdo je pro, proti, zdržení, přijato. 29, kdo je pro, proti, zdržení, přijato. 30, kdo je pro, proti, zdržení, od, přijato. Hlasujeme o, eh, elektronicky o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Ukončuji hlasování. A zase 35 hlasů proti jednomu, takže stanovisko je přijato. Gratuluji. Teď hlasujete poprvé, ne? Dobře. Tak, zpráva pana Oldřicha Vlasáka, atraktivita investicí v Evropě, číslo 10. Já bych si vzal slovo, protože to je moje první hlasování v Evropském parlamentu a bylo to pro mě potěšením. Uh, we go to point 10. Odživ... Takže číslo 10, zpráva pana Oldřicha Vlasáka, stanovisko atraktivita investicí v Evropě. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Návrh 18. Pozměňovací návrh číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Odmítnuto. Nebo můžeme, můžeme zkontrolovat elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 18. Zahajuji hlasování. Just to have pleasure of checking. We go too fast, so we have to check jdeme moc rychle, takže musíme to kontrolovat. Takže ano, opravdu zamítnuto. Takže návrh 19. Kdo je pro? Proti? Tak teď nevím. Musíme zase uh, elektronicky ověřit. Číslo 19. six Six How many? Six, six in favor, 24 no, no. against. against. So now we vote 19. Takže teď zahajuji hlasování o návrhu 19. Yeah, it's open. Now we vote 19. Číslo 19. Teď hlasujeme o číslu 19. 18 už byla zamítnuta a teď hlasujeme o 19. Hlasování je ukončeno. And it is adopted by... Takže návrh je přijat uh, většinou dvou hlasů. 20. Kdo je pro? Proti? Zase radši ověříme elektronicky, nebylo to jasné, takže hlasujeme elektronicky o číslu 20. The vote is closed. Ukončuji hlasování. A 20 pro, 16 proti, takže návrh je přijat. 21, kdo je pro? Proti? Myslím, že přijato. Takže teď se přesuneme k 24. Pozměňovací návrh číslo 24. Kdo je pro? Dvacet čtyři tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? musíme ověřit, omlouvám se, kon- ověřujeme elektronické číslo 24, zahajuji hlasování. Mm-hmm. Takže návrh je zamítnut, číslo 24. Hlasujeme o návrhu 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení zamítnuto. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení zamítnuto. Chcete ověřit? Ano, tak ověříme 22. Eh, Zahajuji hlasování. The vote is closed. Ukončuji hlasování. 21 proti, 18 pro, takže návrh je zamítnut. Jdeme na 23. Kdo je pro? Kdo je proti? To je stejná těžká situace, omlouvám se, musíme ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Closed. Ukončuji hlasování. A návrh je přijat většinou tří hlasů. 25, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení přijato. 27, kdo je pro? Proti? Zdržení přijato. 28, kdo je pro? proti, zdržení a myslím, že zamítnuto. Ale ověříme to elektronicky, ověřujeme číslo 28, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a návrh je zamítnut o tři hlasy. Teď číslo 30, kdo je pro návrh 30? Kdo je proti? zdržení, zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Teď taky nevím, musíme ověřit číslo 31, zahajuji elektronické hlasování. You've never been so divided, I mean just... Ještě nikdy jsme snad nebyli tak rozpolceni, je to neuvěřitelné. Okončuji hlasování a návrh je zamítnut o tři hlasy. 29. Doufám, dívám se na Konstanc tady. 29, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení musíme ověřit. Je to velice těsné, takže otvírám hlasování o číslu 29. Hlasování je u konce a návrh je přijat o dva hlasy. Teď jdeme na číslo 32. Kdo je pro 32? proti, zdržení přijato, 34, kdo je pro, proti, zdržení zamítnuto, 35, kdo je pro, proti, zdržení, myslím, že přijato, ale můžeme ověřit. Je to zase těsné, takže elektronicky hlasujeme o 35. Eh, ukončuji hlasování. Eh, přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení? Myslím, že odmítnu to, ale zase musíme ověřit. Takže kompromis 3 ověřujeme elektronicky. The vote is closed, yeah. Končím hlasování. Přijato. Pokud je to přijato, tak všechno další padá. Dostáváme se k číslu 43. Kdo je pro? Kdo je pro? Zvedněte ruku. Proti? Zdrželi se? Ověříme si to. Ověřujeme číslo 43, protože i EPP eh, je rozdělena. A nebo možná pozdě zvedáte ruku, já nevím. Nevy ale kolegové, každopádně končím hlasování. 22 eh, proti 17. Přijato. Nyní číslo 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nevím. Ověříme si to, ověřujeme číslo 44. Je to těsné. Ještě jeden musí hlasovat, jeden nám chybí, každopádně je to přijato. Nyní kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Ověříme si číslo 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Říkají mi, že to mám ověřit. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 20 proti 19. 56. Kdo je pro? Proti? Musíme si to také ověřit. Omlouvám se. Ověřujeme číslo 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Nyní návrh 57. Kdo je pro? Proti? Ověříme si i číslo 57, omlouvám se. Hlasujte nyní. Konec hlasování a návrh je přijat. 20 eh, proti 18. Nyní 58, kdo je pro? 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. A 59, kdo je pro? Proti? Ověříme si 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska eh, jako celku. Elektronicky zahajuji hlasování. Ještě jeden nehlasoval. Pokud ale nechcete hlasovat, tak končím hlasování. A je to přijato. 32 eh, pro, 4 proti. Děkuji vám a tím jsme ukončili hlasování. Nyní se dostáváme k Viktoru Borštinaru, který tady je, ale není tady zástupce komise. Protože já jsem chtěla, aby komise ukončila své komentáře předchozí části a potom zpravodajové.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 Ano? Plánuje se, že komise dorazí za pět minut. Pokud začneme jiný bod, tak komise bude muset čekat, tak možná bychom mohli jenom počkat těch pět minut. Ano, ale komise se také bude vyjadřovat k bodu soudržnosti. Samozřejmě je to ale zmatené, protože tady měníme pořadí bodů. Ano, pět minut. Můžeme počkat pět minut. Paní předsedkyně říká ano, můžeme počkat.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 one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One <laughs> minute. uh, dear, dear Nicholas, dear director, we just give you 10 seconds. Ještě 10 sekund na to, abyste se mohli nachystat. A budeme pokračovat tak, jak to bylo v plánu. To znamená, budeme pokračovat v komentářích a diskuzi o obecném nařízení a poté si vyslechneme zpravodaje. A poté přejdeme ke zprávě pana Boštinaru. So if you are ready, we can start. Pokud jste připraveni, můžeme začít. Děkuji, paní předsedkyně. Takže zbývá ještě několik aspektů, není jich zase tolik, ale několik, které jsem já chtěl dokončit. Týká se to tedy pracovního dokumentu, ve které jsou pozměňovací návrhy a také diskuze, která proběhla dnes dopoledne. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je výkonnostní rezerva článek 20. Komise má v této souvislosti následující obavy. Pokud eh, vypustíme celý ten článek 20, hrozí riziko, že tím vlastně vylijeme dítě s vaničkou, abych to tak řekl. Jde o to, že když vypustíme nejenom tu samotnou rezervu, ale také ustanovení, která se týkají pozastavení a nápravy, což bude dopadem toho, že nebudou splněny cíle a milníky ve výkonnostním rámci. Tedy výsledkem toho všeho už nebudeme mít efektivní mechanismus, který komise eh, vlastně hledá, o který usilujeme. A výkonnostní rámec je jeden ze způsobů, klíčových způsobů, na který se chceme v rámci našeho eh, návrhu zaměřit a pomocí kterého chceme dosahovat výsledku. Takže Kromě toho, že podle nás výkonnostní rezerva může být nebyrokratický mechanismus, ještě kromě toho si myslíme, že abychom zajistili rámec, o který usilujeme, tam musíme ponechat ta ostatní ustanovení. Potom makroekonomická podmíněnost. To je samozřejmě téma, které už bylo projednáváno mnohokrát v rámci tohoto výboru. A já bych k tomu řekla pouze následující věc. Komise se domnívá, že pokud chceme mít takovou politiku, která se bude zaměřovat na růst, na růst a ekonomický vývoj, pokud budeme tuto politiku brát takto, není možné vyloučit toto propojení, propojení na širší ekonomické řízení. A z toho důvodu se domníváme, že ustanovení o makroekonomické podmíněnosti jsou podstatnou částí celého toho balíčku. Balíčku, který komise navrhuje. also in that to underline... Možná, že v tomto kontextu bych ještě měl zdůraznit to, že otázka proporcionality je zapracována do těchto ustanovení. Je to tedy mechanismus, který může fungovat takovým způsobem, že nebude mít eh, stejný efekt ve všech částech členských států. To znamená tak, abychom zajistili, že nebudou žádné anomální nebo nespravedlivé dopady aplikace tohoto mechanismu. A nakonec ještě otázka společného strategického rámce. Tady komise dosáhla toho, co slíbila v podobě eh, pracovního dokumentu. Tam se stanovují hlavní aspekty, které podle názoru komise musí být zapracovány nebo musí být součástí delegovaných aktů, které budeme navrhovat. A netýká se to pouze integrovaného využívání fondů, ale také to souvisí například s tím, jak mezi eh, jak eh, všech pět fondů je napojeno na jiné části politik A dále je to také způsob, jak se zaměřit na tematické investice a územní potřeby. Pracovní dokument útvaru komise podrobně vysvětluje, jak tohoto můžeme dosáhnout. A nakonec dokument také vysvětluje, jakým způsobem je to navázáno na evropský semestr. Takže to, toto všechno jsou klíčové aspekty, které podle našeho názoru komise tedy by měly být pokryty v tomto dokumentu. Dokument, který byl uh, předložen, jak říkal pan Olbrak, není legislativní text a, text a ani nemá být. Je to pouze takový vysvětlující dokument, který má vysvětlit to, jak nahlížíme na všechny tyto aspekty. Komise zatím ještě neměla možnost ani příležitost tento dokument prezentovat na vašem výboru, ale měli jsme už možnost představit to na pracovní skupině rady. Měli jsme tedy možnost získat feedback od členských států, pokud je o obsah toho dokumentu. A uvítali bychom také příležitost tento dokument prezentovat zde, ve vašem výboru, tak abychom dostali podobný feedback také od vás, abyste se mohli vyjádřit k obsahu. Protože my jsme vždycky měli takový přístup, že se chceme zaměřovat na obsah, na podstatu. A to se potom stane základem pro projednávání toho, jaký je vhodný postup. Jak postupovat při vypracovávání legislativního textu. My se domníváme, že když získáme takovýto feedback od obou institucí, kteři, které jsou vlastně zákonodárci, přispěje to také k internímu zamyšlení v rámci komise o tom, jaké budou následující kroky. Samozřejmě v této fázi ale stanovisko komise zůstává takové, jaké je v našem úvodním návrhu. Rozhodně bychom ale chtěli postupovat vpřed a to takovým způsobem, aby, abychom omezili veškerá rizika. Nechceme ohrozit klíčovou část eh, procesu implementace. Může totiž dojít k institucionálnímu zablokování situace, což by mohlo být problematické. Nemohli bychom potom dosáhnout našich společných cílů. A nakonec ještě bych chtěl odpovědět na komentáře paní Krejl. Ty se týkaly budoucí spolupráce s komisí. V této souvislosti bych vás chtěl ujistit o tom, že chceme zachovat podporu z naší strany, budeme podporovat zpravodaje a samozřejmě také práci tohoto výboru. Rozhodně chceme pokračovat na této konstruktivní cestě. Myslíme si, že sdílíme společný cíl, to znamená, že osilujeme o vypracování legislativního textu, ve kterém budou zachovány klíčové zásady, ale také to musí být dokument, který nastolí ten správný operační rámec pro eh, dosahování cílů, které jsme si stanovili. My se domnívali, že my se domníváme, že toto je možné, navzdory tomu, že existují nějaké problémy. Komise si stojí na svém stanovisku, protože se domnívá, že tady jde o řadu významných věcí. Ale na základě toho, co jsme si zatím vyslechli, z té konstruktivní debaty se domníváme, že ty problematické oblasti budou pouze omezené. Děkuji. Děkuji, Nikolasi. Myslím si, že i zpravodajové by se k tomu chtěli vyjádřit. Kdo chce mluvit jako první? Pan Lambert. Děkuji. že budeme zacíleni, jak říkala komise, no dobře. I, Já bych to řekl trošku jinak. Ta konstrukce je taková, že ten systém tak to uchovává ten integrovaný přístup, celoevropské pokrytí a tak dále. Tyhle věci jsou součástí toho systému, velmi důležitou pro CSF, ale do toho zbytku byl to, co komise prezentuje, eh, pro nás rozhodně akceptovatelné. A budeme ještě čekat, eh, co na to řekne rada, protože víme, co navrhuje komise, ale s radou to ještě není úplně jasné. Takže v této fázi se kolegové mohli podívat na naše pozměňovací návrhy. A měli jsme diskuzi o některých bodech a potom předložíme další sérii pozměňovacích návrhů. Myslím si, že vás tam nic nepřekvapí. A teď pár věcí. Co z toho bude z finančního hlediska? Jako někteří kolegové, ale také pan Goodman, eh, říkali, v této fázi jsme se ještě nedívali na čísla, ale v Evropském parlamentu panuje takové obecné stanovisko, že mm, bychom neměli v této fázi ještě mluvit o číslech. V další sérii pozměňovacích návrhů vysvětlíme, tu zprávu Griga. Na to chceme odkázat, eh, přesto, že bylo takové rozhodnutí, že bychom měli mít takový ten přístup, kdy všechno necháme otevřené. Pan Goodman všem rozeslal svá čísla, to je samozřejmě velmi důležité abychom se podívali na to, jestli návrh Evropské komise je dobře vyvážený. Můžeme tu diskuzi zohlednit eh, později. Můžeme diskutovat i o těch stropech, to je velmi důležitá věc. Eh, Všichni se k tomu chtějí vyjádřit. Eh, Víme také, že to bude součást diskuze MF, e ale musíme k tomu mít i naše stanovisko. Je to velmi důležité pro tu pozdější fázi. a musíme eh, být neustále v kontaktu, co se týká těch čísel. Ale ještě k CSF. Kolegyně říkala, eh, že eh, k tomu zůstane otevřená a ráda se nechá v některé pozdější fázi přesvědčit. To je dobře, A teď tady máme právní stanovisko k tomu, co by eh, mělo být v textu převedeno do přílohy. Dobře, chtěli jsme přílohu, pokud eh, jsem to správně chápal, takže dobře. Ta diskuze může proběhnout později. A také eh, se mi zdálo, že jsem ze strany komise to pochopil tak, že to ještě budete projednávat interně, Můžeme samozřejmě o tom diskutovat, ale naše stanovisko jako parlamentu je jasné. Mm, my jsme nikdy neříkali nic jiného a e, tohle je procedura spolurozhodování. v mém prvním příspěvku jsem mluvil o partnerství. My jsme se snažili posílit e, pozici místních regionálních úřadů v partnerství s ostatními. Možná, že bychom si ten text měli ještě pořádně přečíst, protože u vás tam ty místní úřady vůbec nebyly a to prostě není, to není možné, to bylo asi nějaké nedorozumění. Další body. Ten etický kodex už byl zaslán, já jsem ho ještě neviděl, ale rád se na něj podívám, to by nám mohlo pomoci k nějakému vyváženému přístupu. Pak tady byly nějaké otázky, například o těmi specifickými, o, o těch specifických pravidlech. A nejsou ve všech fondech, e, jsou v RDF a v Evropském sociálním fondu také. A někde prostě jsou takováto, takovéto formulace. Možná, že bychom tam měli říct e, tam, kde to bude vhodné, nebo něco takového. A u několika bodů jsme také přemýšleli s našimi poradci, co vlastně ten text komise úplně znamená. Třeba článek 38.1. Tam je slovo aim. My jsme to nahradili thematic specific objectives, protože se nám snažte vhodnější a více v souladu s ostatními formulacemi ve zbytku nařízení. Takže jsme to tak trošku vyjasnili. Rozhodně se na to podíváme, na přidanou hodnotu, eh, komplementaritu eh, fondů a CSF. To chceme omezit jen na ty věci, které jsou opravdu nutné, aby ten nástroj byl jasný, Chceme se tedy omezit na ten právní text. Takže já děkuji kolegům za jejich příspěvky. Se na ten text v příštích dnech podíváme a doplníme ho několika pozměňovacími návrhy. Máme z toho pořád velmi dobrý pocit. Zdá se nám, že zbytek výboru a ostatní zpravodajové nám napomůžou, aby se o tom hlasovalo ještě před letními prázdninami. Protože teď se mluví o různých zasedáních rady, které by mohly možná vést k určitým pochybnostem, ale ne na straně parlamentu. A chtěl bych se zeptat Konstance, ty jsi dnes ráno eh, chtěla něco říci, tak možná teď? Ano. Ano, ano. Eh, je tady taková otázka k tomu operačnímu programu, který by měl začít eh, o tři měsíce později než bude připravená ta dohoda. To není pravda. Eh, on může stát okamžitě, ale musí začít eh, do tří měsíců po uzavření nebo připravení té dohody. Pokud jsou všichni připraveni, i členský stát, i všichni ostatní, eh, tak je možné s tím operačním programem začít, jakmile se uzavře ta dohoda. Ale pokud jsou nějaké potíže, tak se tam dává ten čas tří měsíců pro mm, začátek jeho operačních programů a to je podle mě flexibilita, která může být docela užitečná. Potom tam byla otázka paní Manesku, jestli tam má být you have to nebo you shall. Já jsem se dozvěděla, že to je otázka právního jazyka. My nesmíme používat have to nebo must. Nejsilnějším výrazem je zřejmě shall, ale to pak znamená, že budou muset. Takže to je tohle vysvětlení. No a potom tam byla ještě jedna věc týkající se eh, toho časového harmonogramu pro podporu regionů. Jak víte, Už teď používáme léta 2007, 8 a 9 a pokud eh, to nebude hotové do březnu příštího roku, tak budeme používat i léta 2008, 9 a 10. Pro některé regiony snad ano, pro jiné asi ne, ale tohle prostě nezáleží na nás. Každopádně pracujeme s těmi nejnovějšími čísly, které máme k dispozici. Ještě k té otázce Jana, k těm specifickým pravidlům. Už tady bylo řečeno, že ten cíl tam není jasně definován a ve článku 87.2 BE se už stanoví specifické cíle pro každou prioritní osu. To jsou zcela specifická pravidla, proto jsme řekli, že bychom měli použít nejen tematické cíle, ale i specifické tematické cíle. Musíte to ještě ověřit, ale o tohle nám původně šlo. Pak tam byl dotaz na kritéria a indikátory toho seznamu funkčních městských oblastí. My jsme o tom jednali se zpravodajem, s Janem, u ERDF, protože se to e, úzce váže na jeho zprávu. A on navrhoval, abychom sestavili takovýto indikativní seznam těchto oblastí a kritérií pro tyto oblasti, aby státy mohly definovat, co je takováto funkční oblast. Může to být metropole, může to být město a okolí města, Může to být také jen část města, ale potřebujete nějaká kritéria, abyste mohli toto definovat. A proto jsme to připravili takovýmto způsobem. A ten zbytek eh, přijde tedy od Jana a té zprávy VRDF. E Takže to byly, myslím, eh, ty největší otázky, které jsem si zapsala. Ale měla jsem pocit, že dnes ráno to bylo pro nás jako pro zpravodaje velice užitečné. My už eh, víme, jaké pozměňovací návrhy chceme toho 8. května předložit. A já mám pocit, že ty věci, o kterých jste mluvili dnes ráno na výboru, hodně těchto uh, nápadů nejsou v podstatě pozměňovací návrhy pro, tu příští, pro to příští kolo. A myslím si, že máme možnost tady na výboru najít velkou většinu. Samozřejmě, že se nám nikdy nepodaří, aby s námi souhlasili úplně všichni. Ale můžeme najít nějakou strategii, jak pokračovat v politice soudržnosti v příštích letech. A myslím si, že velká většina eh, nás bude podporovat a bude se chtít ubrat tímto směrem. A já ještě jednou děkuji komisi, že jsou tak otevření. Ještě si o tom pak popovídáme. Já si myslím, že je to od nich opravdu eh, velmi milé a zajímá mě, jaký bude ten návrh na etický kodex. Já jsem viděla ten mail dnes ráno, dostala jsem ho dnes ráno. Už eh, se těším, až si ho pořádně přečtu a uvidíme, jak to bude pokračovat. Děkuji. Děkuji. Takže Myslím, že tímto bychom mohli ukončit bod 4 a přesunout se k 11, což je Viktor Boštináru a Fond soudržnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, my tady teď máme jen tu anglickou verzi návrhu zprávy. Obsah zprávy odráží dlouhé diskuze, které jsme měli na výboru a také eh, s komisí a s radou. Já jsem se setkal eh, s různými skupinami, se stínovými zpravodaji, ze zástupci vlády, kromě rumunské. Setkal jsem se také s podniky a s regiony. Takže myslím si, že ten obsah opravdu odráží to, co teď můžeme říct. Jak vidíte, v mé zprávě jsou dva hlavní pozměňovací návrhy. Jednak podpora eh, Fondu soudržnosti pro projekty energetické efektivity a eh, využívání obnovitelných energií v, bydlení a potom efektivita eh, různých elektráren a tak dále. To najdete ve článku 2 a 3. My navrhujeme tyto změny, protože chceme zvýšit energetickou úspornost eh, bydlení eh, v rámci fondu soudržnosti a tohle je nejefektivní způsob, jak toho docílit, abychom, jak toho docílit, abychom mm, zajistili energetickou úspornost a dosáhli cílů strategie EU 2020. Víme i z dalších zdrojů, že Evropská unie jak pozadu ve snaze dosáhnout cílu EU 2020, co se týká energetické úspornosti. A pokud budeme pokračovat eh, v tomto trendu, tak eh, dosáhneme méně než 10% našich cílů v roce 2020. Ale když navýšíme naši energetickou úspornost, tak bychom dosáhli nejméně 20%. Tohle také ozelení naší evropskou ekonomiku a dosáhneme tak cílu strategie EU 2020. Tyto cíle ovšem nejsou jediným důvodem, proč chceme podpořit tyto projekty. Musíme si také uvědomit, že toto eh, bude eh, veliký eh, stimulus pro zelenou ekonomiku a pro středně malé podniky, které se jí účastní. Potom také musíme se zamyslet nad snižováním emisí CO2, to je další z hlavních cílů Evropské unie a zajistit spoření nebo úspornost pro evropské občany, kteří si uvědomí, eh, že eh, jejich eh, faktury za energii začínají být nižší v době, kdy je v mnoha zemích těžké tyto faktury platit. Navíc tím přispějeme k energetické bezpečnosti naší unie. Musíme mít neustále na zřeteli, že stavební sektor představuje 40 celkového použití energie v EU a 36 eh, emisí CO2, což ukazuje, jak eh, velký dopad bude mít tato podpora. A myslím si, že synergie mezi ERDF a Fondem soudržnosti, abychom podpořili energetickou úspornost ehm, bydlení a zajistíme tímto eh, že Honce hraje důležitou roli v různých regionech. Další důležitý návrh pro podporu z Fondu soudržnosti je podpora eh, vysoce efektivních kogeneračních elektráren a mm, topení nebo chlazení. Teď eh, můžeme mluvit o tří generačních elektrárnách v Německu například a v Rakousku ve Vídni už existují takovéto třígenerační projekty, které jsou flexibilní a mohou přecházet z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, což je naší budoucností a chceme pořádně proskoumat eh, tyto nové myšlenky. Tohle platí pro elektrárny, které jsou neefektivnější díky vztahu mezi spotřebou paliva, výškou emisí CO2 a přínosem pro komunity obecně. Tyto elektrárny jsou v současné době podporovány RDF a Fondem soudržnosti a jsou velmi důležité eh, pro členské státy. Je důležité, abychom je podpořili z Fondu soudržnosti a nejen proto, že jich tolik, ale protože umožňují obrovské úspory z hlediska znečišťování životního prostředí a výdajů za bydlení. Nezapomeňte na to, že lidé přešli od kolektivních systémů na individuální, které které spálí více energie, jsou mnohem dražší, vedou k větším emisím, takže to nic nepřináší ani komunitě, ani členským státům a nemůžeme dosáhnout cílu EU 2020. Tyto investice by měly eh, být eh, podporovány. Já tady mluvím o vysoce efektivních elektrárnách, protože zajistují efektivnější a méně znečišťující technologie, více využívají obnovitelné zdroje energie a zajistují tím větší energetickou bezpečnost. Pomáhají také našim občanům tedy, aby platili méně za energii. A pak jsou tady ještě dva další prvky, které musíme vzít v úvahu. Jednak, eh, že to je příspěvek z Fondu soudržnosti do eh, rozvoje měst. Já vím eh, z mnoha, od mnoha kolegů, že rozvoj měst je velmi důležitý pro modernizaci Evropské unie. Tohle je velmi efektivní příspěvek. A potom je to způsob, jak dosáhnout mnoha tematických cílů a přitom vzít v úvahu příspěvek z Fondu soudržnosti. A nakonec, když budeme mít integrovaný přístup, tak eh, producent, eh, výroba to znamená a přeprava energie, i využívání této energie povede k velkým přínosům pro komunity a členské státy. Já vám chci říci, že tak, jak je tady ten pozměňovací návrh předkládán, je jen začátkem mé diskuze s komisí, kde mi jde o to všechno lépe definovat, vyhnout se nedorozuměním a potom to, co nejlepším způsobem zapracovat do budoucí politiky soudržnosti. Další pozměňovací návrhy se týkají infrastruktury financované Fondem soudržnosti a přístupu pro Eh, lidi se sníženou mobilitou, protože Evropská unie ratifikovala úmluvu o právech osob a všechny ty pozměňovací návrhy, které předkládám, odpovídají této úmluvě. A pozměňovací návrhy také odpovídají dalším evropským politikám, které jasně specifikují nutnost přístupu pro lidi s handicapem nebo se sníženou mobilitou. Potom eh, chci vyjasnit vztahy mezi eh, Fondem soudržnosti a tím principem, že znečišťovatel platí. Já na to pořád čekám. Bylo mi řečeno, že se to stane už brzy, že komisař Potočník předloží nový návrh směrnice pro hodnocení dopadu na životní prostředí a že možná dojde k nějakým změnám eh, v hodnocení, ve strategickém hodnocení dopadu na životní prostředí, abychom umožnili využívání fondu soudržnosti tam, eh, kde znečišťovatelé neplatí. A potom tady jde také o to, aby Natura 2000 tam byla zahrnuta jakožto nástroj, který podporuje biologickou rozmanitost. To je věc, která z nařízení scházela a myslím, že je to pro naše společné politiky velmi důležité. Zahrnutí i venkova, protože některé z těch projektů, které mají být implementovány, se netýkají jen městských oblastí, ale oblastí, které se nějak váží na městské oblasti. Takže i to musíme nějak ošetřit. A potom tady jde o to, abychom podpořili veřejnou mobilitu a ne jen eh, ty, ty městské oblasti číslo jedna. A k tomu přispějeme i snižováním emisí CO2 a podporou té myšlenky ozelenit veřejné systémy dopravy v našich městech. A já věřím, že díky té výborné spolupráci, který, kterou jsem měl se všemi stínovými zpravodaji a chtěl bych jim za to poděkovat, díky blízké spolupráci s vámi všemi skrze pozměňovací návrhy se té zprávy dostane široké politické podpory a bude to klíčový prvek našich jednání s radou. A ještě na závěr eh, jsem posedlý tou Connecting Euro Facility Fond soudržnosti a financování z tohoto fondu je pro mě důležité, ale už jsem říkal dnes ráno a také pro pana Paketa a e, DG Move. Tohle můžeme udělat jen za určitých podmínek, které umožní členským státům se připravit, protože na radě e, zuří teď velká bitva, já nechci, aby se z toho stala válka. Pro europoslance e, je to velmi důležité, chceme se všichni spojit a podpořit tento cíl a až to tedy všechno připravíme, tak budu moci předložit nějaké kompromisní pozměňovací návrhy na příští programovací období. Děkuji vám za vaši trpělivost. Děkuji. So we move now to... Děkuji, dáme tedy slovo stínovým zpravodajům. Nejprve Marco, paní Marconi z EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já, součas, já souhlasím s panem Boštináru a jsem připravena podpořit ten návrh, který nám tu dnes předkládá. Případně i zvážit eh, nějaké další změny v budoucnosti, kterým bychom se chtěli připojit, abychom tam dali další prvky, které se možná eh, v této první verzi ještě nezohlednily a které se týkají otázek, o kterých se tady mluvilo už několikrát. Co se týká toho fondu pro dopravu a já bych eh, se také chtěla ještě pobavit o té otázce zahrnování do Natury 2000, protože se mi zdá, že eh, to by bylo trošku rizikové, takhle genericky to tam přidávat. Nicméně rozhodně bych byla proto, aby se tam odkázalo na ty městské oblasti. To je věc, o které jsme jednali a jak tady říkal pan Boštináru, v současné době jsme otevření, můžeme eh, co tady ještě vylepšit, aby potom začala jednání, která doufám přinesou dobré výsledky. A využiju ještě této možnosti, abych tady pronesla několik úvah k diskuzi, která proběhla dnes ráno a které jsem se bohužel nemohla zúčastnit. Já bych se chtěla připojit k těm kolegům, kteří ocenili práci dvou zpravodajů, paní Krajel a pana Van Nistelrooy. Zjevně to byla práce, která uspokojila no, spoustu lidí, eh, zohlednila spoustu příspěvků, které tady proběhly. Eh, nesouhlasím s odpovědí komise, kterou jsem slyšela dnes odpoledne o té makropodmíněnosti, hospodářské makropodmíněnosti. Já myslím, že to je eh, věc, která se dá uplatnit i co se týká specifiky fondu soudržnosti a jeho řízení v minulosti. A myslím si, že je velice důležité, podívat se na to, co říkají oba zpravodajové o tom, že je třeba, aby to obecné nařízení adekvátnějším způsobem definovalo ta kritéria pro dohody o partnerství. To znamená, že to mají být posílené dohody o partnerství a je důležité, aby se komise zamyslela nad nutností vyškrtnout ty městské oblasti, které by eh, neměly být v tom seznamu měst. Chceme vytvořit nějakou městskou platformu, kde by byly ty funkční městské oblasti a ne, aby to byl jen takový seznam, který by možná byl příliš restriktivní. A ještě to uzavřu z eh, věcí, která by mohla být eh, docela dobrou myšlenkou i pro pana Boštináru možná. Myslím, že by bylo dobré, důležité tam odkázat i na demografický aspekt, což je věc, na kterou upozornili zpravodajové. A věc, která by měla být více zdůrazněna, měly by být zdůrazněny její důsledky na eh, naše politiky růstu, rozvoje. Eh, které se snažíme zrealizovat. Děkuji. Thank you very much, eh, Ramona Man. Děkuji. Eh, paní Manesku, prosím. Ano, děkuji. Chtěla bych říci za prvé to, že, že panu zpravodajovi se podařilo velice dobře identifikovat hlavní nejdůležitější aspekty návrhu komise. Já se domnívám, že pan zpravodaj tady navrhuje několik eh, velice pozitivních věcí a to bych chtěla podpořit. Také bych k tomu chtěla ještě dodat eh, něco dalšího, tedy doplnit to, co tady zaznělo. Podle mého názoru, pokud je o návrh komise, já myslím, že je v určitém slova smyslu nutné rozšířit působnost fondu soudržnosti. Je totiž důležité, aby mohl podporovat malé a střední podniky a také, aby mohl, podnikovat, eh, aby mohl podporovat investice do školení. To je něco, co by odpovídalo cílům strategie EU 2020 a také by to pomohlo vylepšit eh, používání fondu soudržnosti. Dále chtěla bych podpořit návrh na zavedení kvalitativních ukazatelů, které by se soustředily na výsledky. Myslím si, že je nutné mít k dispozici takové ukazatele, které budou podporovat cíl udržitelného rozvoje, efektivní a technologickou efektivitu technologickou, eh, tak jak to říkal pan eh, Boštináro a jak to ukazuje ve svých pozměňovacích návrzích. Pokud je o fond soudržnosti, ale také Evropský fond pro regionální rozvoj, já myslím, že tady bychom měli vytvořit infrastrukturu, která by umožnila lepší přístup k základním veřejným službám. Mám na mysli kolektivní služby, jako je například eh, vytápění bytů, což je specifické pro státy východní a střední Evropy. Já se domnívám, že tyto služby by měly mít na paměti reálné potřeby. To je právě ten problém v těchto členských státech. Také se domnívám, že naše programy by se měly, pod, měly soustředit na podporu zelené energetiky a energetické efektivnosti. Myslím, že v tom případě bychom mohli mluvit o udržitelných investicích, které budou odpovídat našim cílům. A pokud je, seznam, pokud je o seznam priorit, Myslím, že by bylo užitečné na tento seznam priorit ještě dodat alespoň jednu další prioritu, kterou já považuji za důležitou, a sice jde o šíření nebo podporu novou, nových technologií a vznikajících technologií, které by mohly přispívat k vytváření nízkouhlíkové ekonomiky. A ještě bych chtěla zmínit jednu věc, V návrhu komise se zmiňuje, že programy spadající do rámce systému e, výměny emisních e, povolenek by sem nespadaly, nebyly by způsobilé, ale já si myslím, že to je chyba. Měli bychom nalézt takový systém, který by spadal do tohoto programu tedy tak, aby tam spadal právě ten systém výměny povolenek. povolenek. Já myslím, že takovéto programy by také měly být způsobila. Děkuji. Uh, very much. Děkuji. Nikos Chrysochelos. Eh, Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajovi panu Boštinaru, protože spolupráce s ním byla velice dobrá v jeho zprávě skutečně identifikuje tři prvky, se kterými souhlasím. Jeden bych trošku rozpracoval a pak je jich tam pár, o kterých bychom ještě chtěli diskutovat. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom podpořili eh, tu otázku bydlení a její financování z Fondu soudržnosti, abychom podpořili eh, energetickou úspornost a využívání obnovitelných zdrojů energie. Eh, já si myslím, že eh, tohle je dobrá příležitost, jak snížit emise CO2 v těchto státech. Navíc by to mohlo vytvořit další pracovní místa a boj proti takzvané energetické chudobě. To znamená té, která se týká lidí, kteří nemají na to, aby platili faktury za topení, elektřinu a tak dále. A také si myslím, že je velmi důležité, chceme dosáhnout skutečné soudržnosti, abychom tam zahrnuli ty oblasti Natura 2000. Jsme moc rádi, že to tam pan zpravodaj dal. Myslíme si, že tyto oblasti jsou velmi důležité pro biologickou rozmanitost, eh, protože konec konců představují také 20 eh, celkové eh, rozlohy Evropské unie, takže je to docela důležité. Potom, co se týká zpráva a mm, ta je přece jenom eh, v tomto sektoru poměrně omezená a také bychom, jak říkal pan zpravodaj, měli brát v úvahu ten problém osob se sníženou mobilitou, všem to je věc, která by měla být horizontálně zohledněna úplně ve všech právních aktech. A potom další věc, se kterou naprosto souhlasíme, je, že i rozvoj venkova ochrany životního prostředí na venkově by tam měl být zahrnut. Eh, pro mě je to obzvlášť zajímavé, protože já pocházím z ostrovu. A myslím, že tedy, eh, že bychom neměli zapomínat ani na ostrovy, eh, na habitat ostrovů, které jsou velmi specifické. Chtěli bychom eh, více zdůraznit některé sektory nebo některé oblasti. Například, že bychom měli podpořit pozici různých místních, lokálních úřadů. Myslíme si, že všechny ty místní úřady komunální úřady by měly být posíleny, protože pokud nebudou mít silnější pozici, co se týká plánování, ale potom také implementace a monitorování těch aktivit, které v jejich regionech probíhají, tak nedosáhneme, nedosáhneme žádných výsledků. Musíme eh, to zdůraznit, no to tam už je zmíněno, ale myslím si, že by to mělo být zmíněno důrazněji. Další věc, eh, kterou bychom také chtěli zdůraznit, mluvili jsme o tom už dnes ráno, je, že bychom měli najít správnou terminologii. aby v těch dohodách o partnerství se regiony skutečně účastnily už eh, toho vytváření plánu, přípravy plánu. Musíme tam najít eh, správnou formulaci, aby to nebylo jenom takové zbožné přání, protože víme, co se stalo v minulosti. Víme, že některé země nemají v této věci žádnou tradici. Oni řeknou, ano, budeme provádět konzultace, ale ve skutečnosti eh, to potom tak vůbec nebude. Takže musíme najít nějaký způsob, ať už skrze ten etický kodex, anebo Eh, skrze nějakou jasnou formulaci o tom, že tam musí dojít ke spolurozhodování společně se členským státem, eh, že eh, se plánování budou účastnit regiony, které se, jichž se tyto plány týkají, že musí mít spolurozhodovací pravomoci. A to závazným způsobem. Potom k otázce dopravy a přepravy bychom chtěli říct, že je třeba zdůraznit dopravní struktury, infrastruktury, které podporují udržitelné způsoby přepravy. A to je velmi důležité, jak ve městech, tak jinde. Nemyslíme tím jen eh, vlaky nebo silnice, ale myslíme tím také podporu eh, chození pěšky, cyklistiky ve městech a tak dále. Prostě abychom podporovali všechny takovéto udržitelné aktivity. Teď otázka těch eh, indikátorů. O tom se už jednalo. Myslím si, že musíme najít nějaké lepší, protože eh, když se mluví o tom, kolik kilometrů bylo hm, zpracováno nebo kolik peněz bylo absorbováno, to si myslím, že není v současné době dostatečné. Musíme najít nějaké adekvátní indikátory, které budou jasně ukazovat eh, efektivitu. Také v oblasti soudržnosti, sociálního vývoje. Takže myslím, že ty staré indikátory jsou už eh, zastaralé. Eh, co se týká eh, té energetiky, ta by měla být do tohoto také zapracována a neměli bychom už používat těch osleda v případě, že tam dojde k nějakým přeshraničním případům, ale měli bychom se soustředit spíše na železnice a podobně. A teď k těm různým eh, systémům topení a chlazení. Já si myslím, eh, že tohle se ještě musí prodiskutovat. Tam eh, je několik problémů. Jednak, že to bylo zahrnuto do evropského systému povolenek na emise a mohlo by to vést k potížím s trhem ETS. A potom eh, je tam ta otázka obnovitelných zdrojů energie. Já si myslím, že to je věc, o které bychom měli ještě diskutovat. A na závěr bych chtěl říct eh, věc, kterou jsem říkal už ráno. Totiž, jaké statistické údaje budeme používat, abychom zjistili, eh, zda je nějaký členský stát vhodný, zda může být financován z Fondu soudržnosti nebo ne, protože ty finanční disciplíny hodně změnily situaci v současné době a my potřebujeme používat takové statistické údaje, které vezmou v úvahu skutečnost, že ta krize eh, toho hodně změnila, aniž bychom samozřejmě jak penalizovali ty státy, které byly ve špatné situaci už před krizí. Děkuji. Chápu to správně tak, že Cornelia Ernst je posledním stínovým zpravodajem, který chce promluvit? Já bych vám chtěl jen říct, že jsem dostal eh, e-mail, ve kterém eh, Cornelia vyjádřila podporu té zprávě, tak eh, jak je teď. Výborně. Přesuneme se tedy k seznamu řečníků. Jako první pan Tomáš Poremba. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já bych rád velice stručně konstatoval, že za prvé, pokud jde o celkové předpoklady a celkové ideje, které představil pan zpravodaj Boštinaru, pokud jde o fond soudržnosti, tak my eh, jako frakce EKR souhlasíme v podstatě z obecného hlediska a domníváme se, že tato zpráva se ubírá správným směrem a vyjádříme jí eh, naši podporu. Ale eh, je tu celá řada problémů, se kterými nesouhlasíme a budeme podávat pozměňovací návrhy. A týká se to těchto bodů. Vím, že vy jste zastáncem e, dopravního fondu e, pro e, Connecting Europe a my s tím nesouhlasíme. My si myslíme, že fondy soudržnosti by se neměly uh, by, by, by neměli tolik přispívat na tuto oblast, nebo možná vůbec ne. Měli bych zůstat u soudržnosti, protože e, jinak tu dochází ke snižování e, národních obálek. A to by podle našeho názoru bylo, mohlo být lépe využito jednotlivými příjemci e, než členskými státy. To je tedy můj první komentář. A za druhé, trošku nás znepokojuje, když vidíme, že fond soudržnosti eh, je postupně opouštěn ve prospěch tematických fondů, které mají být zpravovány z Bruselu. Ve, své, ve vaší zprávě také vidíme pokus změnit tuto situaci a přesunout některé oblasti, které nyní pokrývá fond soudržnosti, do tematických fondů, které by se měly zpravovat z Bruselu. A za třetí, myšlenka přesunu k nízkouhlíkové ekonomice, kterou podporuje Evropská komise. Podle našeho názoru bychom spíše měli mluvit o nízkoemisní ekonomice než nízkouhlíkové. A mluví proto několik argumentů. Hm, myslím tu nejen závratné náklady takovéhoto přechodu, ale eh, jak jsem říkal už na začátku, tak eh, čistě obecně souhlasíme s těmi třemi základními myšlenkami, ale eh, budeme podávat pozměňovací návrhy a budeme, přesvědčit, budeme přesvědčovat zpravodaje, aby alespoň částečně přijal. Děkuji. Já bych nejdříve také poděkoval zpravodaji za to, že schrnul situaci, eh, kde teď jsme a jakým směrem se musíme ubírat. A eh, já s ním souhlasím. Jsou tu eh, dvě oblasti, do nich špatrně bude potřebovat, budou potřebovat investice navzdory recesi. Jedna z nich je samozřejmě vzdělání protože vzdělání je potřeba, chceme-li inteligentní a udržitelnou ekonomiku, a ta druhá je energetika. Víme, že energetika je jedním z cílů eh, Evropy 2020 a máme tu i cíle do roku 2050 a my musíme eh, je eh, splnili, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které jsou velice důležité. A zejména severské země jsou zářným příkladem toho, co lze dosáhnout v této oblasti a na nás ostatních je, abychom je napodobili. Nicméně e, jsou zapotřebí i jiné zdroje než obnovitelné a proto mě potěšilo, že pan zpravodaj zdůraznil e, plyn zejména. V posledních dnech e, tu máme výstavu o plynu v Evropské unii a je to určitě problém, který si musíme uvědomovat ze dvou důvodů. Za prvé, čím více v Evropské unii vyprodukujeme, tím to bude pro ekonomiku lepší. A za druhé, musíme eh, zkoumat eh, možnosti, jako je eh, LPG, a dodávky plynu do Evropské unie, které jsou v tuto chvíli poměrně kontroverzní. Musíme tedy zaujmout praktický přístup a zejména při neustálém zlepšování technologií je e, spíše pravděpodobné, že e, toto všechno e, budeme moci splnit spíše s, malo, s malým poškozením životního prostředí. Takže tak by bylo možné vybudovat transevropskou energetickou infrastrukturu, tak bychom získali velice dobrou pozici nejen vzhledem k cílům Evropy 2020, ale také bychom vytvořili konkurenceschopnou eh, evropskou eh, ekonomiku, která eh, by nás velice posílila na světovém fóru. A myslím si, že pan zpravodaj se ubírá tímto směrem a já mu velice děkuji. Děkuji. Pan Olbrecht, prosím. Ano, já bych rád zdůraznil některé prvky té zprávy. Zaprvé bych rád poděkoval panu zpravodaji za velice eh, jasné poselství, za jasný obsah té zprávy a eh, v debatě vidíme, že tu panuje mnoho nedorozumění, protože eh, jak to chápu já, tak tendence zpravodaje je naopak jít proti Connecting Europe. A to je tedy takové malé nedorozumění. Myslím si nicméně, že to je naprostá výjimka, protože e, jinak e, tu diskutujeme o fondu, který je pouze pro část Evropy. A to je velice důležité, protože za prvé je to pouze pro takzvané e, země soudržnosti, což jsou tedy ty, které mají méně než 90 průměrného evropského HDP. A tedy z definice se s ním nemůže zacházet jako s regionálním fondem, ale e, jako s e, Národním fondem pro, pro členské státy. To je charakteristikou toho fondu. Z definice tedy může být používán na regionální úrovni, ale byl definován a vytvořen na základě e, datů z národních úrovní. To je tedy zásadní rozdíl mezi tímto fondem a strukturálními fondy. Takže když eh, posílíme eh, regiony v tomto fondu, tak to bude velice zajímavé, ale měli bychom postupovat velice opatrně, protože fond soudržnosti je velmi specifický a v těch eh, zemích, některé z těch zemí nemají regiony. Nemají regiony jakožto administrativní úroveň. Například jednou z takových zemí je Maďarsko, které plánuje zřízení regionů které teď nemají eh, administrativní celky na úrovni regionu. To je tedy eh, jeden aspekt, to je ta specifičnost toho fondu. Ale co je velice důležité? Souvislost mezi tímto fondem a problémem infrastruktury v, v rozvinutějších zemích. V rozvinutějších zemích možná bych eh, se měl zeptat komise na jejich názor, protože v mé zprávě která se velice úzce týká soudržnosti, je kapitola nebo článek, který říká, že pro základní služby e, jsou investice do infrastruktury e, a dopravy v rozvinutějších zemích zakázány. Proč? Odpověď zní, protože tam bude e, Connecting Europe. Jestliže tedy do něčeho je možné investovat z fondu soudržnosti do takzvaných zemí soudržnosti, tak to tež e, nemůže být dovoleno v rozvinutějších e, zemích. Ne přes fond regionálního rozvoje, ale přes Connecting Europe. A reakce e, rozvinutějších zemí je velice silná, protože se tu ukazuje, že takovéto investice, které jdou z fondu soudržnosti a které tedy půjdou na Connecting Europe, jestli budou nebo nebudou povoleny v rozvinutějších regionech. Moje otázka tedy zní, um, je tu tendence, nebo má návrh komise tendenci, uh, aby Connecting Europe, tentokrát bez uh, fondu soudržnosti, uh, bylo ekvivalentem pro financování ve rozvinutějších regionech? Tady jde spíše o eh, infrastrukturu energetiky. Není náhodou, že zpravodaj tady eh, nachází souvislost mezi energetikou a fondem soudržnosti, což je velice neobvyklé. To eh, určitě vytvoří jistou nutnost definic, protože ve Fondu regionálního rozvoje máme energetickou úspornost v budovách. Když energetickou úspornost v budovách zahrneme i do fondu soudržnosti, tak bychom měli velice jasně rozlišovat, jaké investice budou z fondu regionálního rozvoje a jaké budou z fondu soudržnosti. Proto, když diskutujeme o Connecting Europe, tak já sdílím názor, že je naprosto eh, nemyslitelné brát peníze z národních obálek a dávat je evropským agenturám. To je zcela nepřijatelné. Ale co spojitost mezi Connecting Europe, mezi ostatními částmi, jako je energetika, eh, inf, infrastruktura a tím zákazem pro rozvinutější regiony? to je spojitost, které bychom si měli být vědomi, protože fond soudržnosti je velice specifický. A konečně, když se vezmeme příklad Maďarska v posledních měsících, tak tam je velice důležité rozhodnutí e, Maastrichtské smlouvy, které stanovuje vlastně makroregionální e, sankci. A ta e, byla právě zavedena v Maďarsku. Měli bychom tedy také být velice opatrní i nyní, a zohlednit to, že jsme zcela proti makroregionálním kondicionalitám, a pak tu máme fond soudržnosti, který je založen na makroregionálních kondicionalitách. Takže otázka pro raportéra je, jak, můžeme být, jak tady můžeme být konzistentní, jak můžeme být zároveň pro eh, makroregionální kondicionalitu a zároveň eh, být proti ní. Abych to tedy schrnul, tak bych rád poděkoval panu zpravodaji, protože e, jeho poselství a jeho myšlenka je velice jasná, ale musíme si být vědomi toho, že je tu taky ta vazba na více rozvinuté regiony, přestože fond soudržnosti není určen pro ně. Děkuji. Děkuji. E, slovo má komise, prosím. Director General, the floor is yours. Pane generální řediteli, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže za prvé bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za skvělou práci, kterou jste odvedl v souvislosti s návrhem komise o Fondu soudržnosti. Vítáme vaši podporu v hlavních aspektech návrhu komise. V podstatě jsou tady dvě větší věci, které vyplynuly. Vyplynuly z, navr- z navrhovaných, eh, nebo s vámi navrhovaných pozměňovacích návrhů, o kterých jsme jednali dnes odpoledne. Jednak jde o to, co se dá a co se nedá udělat v souvislosti s eh, Fondem soudržnosti. A potom jde o pozměňovací návrh, který by umožnil rozšířit eh, návrh tak, aby sem spadala kogenerace a elektrárny. Tady jde o otázku konsistentnosti. Musíme být konsistentní, pokud je o využívání jednotlivých evropských fondů. Ano, je pravda, že bychom tady mohli být jasnější, mohli bychom jasněji říci, eh, co se dá, co se nedá tady financovat. Ale z perspektivy komise jde o to, že evropské fondy a použití fondu, fondu soudržnosti by nemělo podkopávat efektivnost režimu ETS. Z toho důvodu změna, která by umožnila, aby eh, Fond soudržnosti podporoval také investice do elektráren, které jsou pokryty systémem ETS. To je něco, co podle našeho názoru nedává smysl. Ve skutečnosti by to podkopalo celý ten mechanismus, jehož cílem je usilovat o snižování emisí. Z toho důvodu bychom toto neměli podpořit. Zároveň, jak už jsem ale e, zmiňoval, nevylučuji vyjasnit toto znění. Ano, musíme říci, že infrastruktura, která s tímto souvisí nebo je na to napojena, tak ta financována být může. Další aspekt, ten se týká toho, k čemu se dá a k čemu se nedá využít fond soudržnosti a konkrétně jde o rozšíření, eh, invest, rozšíření na investice do energetické efektivnosti, pokud je o bydlení. Komise eh, souhlasí s tím, že je velice důležité podporovat energetickou efektivnost, ale kromě toho si také myslíme, že bychom měli rozlišovat, měli bychom rozlišovat to, na co se zaměřují jednotlivé fondy. Zaznamenali jsme určité změny, pokud šlo toto zaměření u Fondu pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti, ale Fond soudržnosti má zvláštní cíl, ten je uveden ve smlouvě, a jde o to, že se má zaměřovat na dopravu, má podporovat transevropské sítě a také životní prostředí. Konkrétně se zaměřuje na aký v oblasti životního prostředí. Ano, um, je tady určitá flexibilita. Komise se domnívá, že ta linie, která existuje mezi těmi dvěma fondy, by měla být zachována a je podle našeho, na, podle našeho názoru je správně v tom, jak to navrhujeme. Samozřejmě eh, z fondu ERDF by měly být členským státům poskytovány takové dotace, aby to umožnilo zajistit efektivnost, ale zároveň tady hrozí riziko, že by došlo k rozmělnění efektivnosti fondu soudržnosti. Hrozí totiž riziko, že by se to potom nevyužívalo ten fond tak, aby se dosahovalo jeho hlavního cíle a jeho hlavní mise. Z toho důvodu i nadále máme výhradu v této věci. A ještě jedna nebo dvě další věci. Pokud je o odkaz na Naturu 2020, to je eh, na Naturu 2000, pardon, to je pozměňovací návrh 8. My se domníváme, že to tady není nutné, protože ta formulace, která je tam uvedena, je širší tak jako tak. Myslíme si, že to by byla změna, která by v určitém slova smyslu omezila nebo vedla k problémům s výkladem. Z toho důvodu si myslíme, že to není vhodné dodání, není to tam nutné. A dále, pokud je o otázku toho, že bychom do textu dodali odkaz na přístupnost změny 10 a, 9, 10 a 11. V zásadě komise sdílí to, co zmiňoval pan zpravodaj, ale jak jistě víte, toto je jedna z otázek, která je pokrytá v podmínkách ex ante. Je to v příloze 4 společné, nařízení o společných ustanoveních. A tam se zmiňují obecné podmínky ex ante. Konkrétně se to týká přístupnosti. To je totiž věc, která se netýká pouze fondu soudržnosti, ale také ostatních srovnatelných investic, které se podporují z Fondu pro regionální rozvoj. Z toho důvodu se domníváme, že je důležité, aby komise podpořila zachování těchto významných podmínek ex ante a to by potom poskytlo jistoty pro všechny investice. Zajistilo by se tím, že budou splňovat standardy a kritéria, která se týkají právě přístupnosti. A ještě konečná poznámka, to se týká nástroje propojení Evropy. Tady chci zdůraznit, že komise je úplně otevřená, jsme ochotní i nadále spolupracovat s panem zpravodajem a také s kolegy z DG Move. Samozřejmě budeme se snažit pokročit vpřed, pokud je tuto významnou otázku, tedy otázku mechanismů, které zajistí správné využití těch 10 miliard, které se převádějí do nástroje propojení Evropy. Dále další věc, která se týká dnešní diskuze, je vazba eh, mezi Fondem soudržnosti a eh, nástroje na propojení Evropy. Je to právě ten transfer 10 miliard a jde o to, že by se měly používat eh, na stejný typ investic, pokud je o dopravu, tak, jak by si použili v rámci Fondu soudržnosti. Ale zároveň se musí použít tak, aby to bylo cílené, zacílené v souladu s našimi prioritami. Další aspekty nástroje na propojení Evropy, tedy kromě tohoto, jsou odlišné a také se soustředí na jiné typy investic. Jak zmiňoval pan Olbricht, to je argument, který podporuje to, co je obsaženo v našem návrhu, tedy omezení na infrastrukturu v rozvinutějších regionech. Není to jediný um, argument, podle našeho názoru existují ještě i další uh, argumenty, proč bychom toto měli tímto způsobem využívat. Ještě budeme mít možnost se tomu věnovat později, a to konkrétně, až se, vrát, až se dostaneme k nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Takže to si myslím je z mé strany zatím vše. To byly reakce na otázky ohledně tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji, pane Boštináru. Chcete se ještě vyjádřit? Ano, samozřejmě. Jednak bych chtěl zareagovat na některé z aspektů mých kolegů, k tomu, co zmiňovali kolegové, a potom také zareaguji na to, co říkal zástupce komise, co říkal pan generální ředitel DG Regio. Číslo jedna. Chtěl bych poděkovat paní Macony a jsem přesvědčen, že spolupráce bude pokračovat i nadále. Jsem přesvědčen, že zohledníme i jiné aspekty, které budou v souladu s cíly a rozsahem Fondu soudržnosti. K tomu, co říkala paní Manesku, tedy to, že bychom měli pomáhat i malým a středním podnikům. Samozřejmě my můžeme podpořit malé a střední podniky případě, že se jedná o úspory energie, eh, pokud je o bydlení a také u těch instalací eh, či zařízení, které vyrábí elektřinu, chladí nebo ohřívají, to znamená kogeneraci. Dále k tomu, co říkal pan Krysogelos za zelené. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za skvělou spolupráci, která proběhla a musím říci, že sdílím řadu vašich obav a názorů. Existují určitá omezení, která jsou mimo rozsah a možnosti fondu soudržnosti. Z toho důvodu fond soudržnosti některé z těch problémů řešit nemůže. Něco z toho tedy, co jste zmiňoval vy. Ale my budeme pokračovat naší práci i nadále. Sdílím ten váš názor, že administrativní kapacity a mimochodem moje zpráva explicitně zmiňuje dramatickou potřebu partnerských smluv a etického kodexu, tedy potřebu drasticky a konsistentně zlepšit existující administrativní a institucionální kapacity v celé řadě členských států, protože to je nejlepší způsob, jak investovat. A to nejenom do lepších eh, měr absorpčnosti, ale také tím můžeme zajistit, že to, že z Fondu soudržnosti budou mít prospěch eh, občané, komunity a regiony. Potom k tomu, co říkal pan Poremba. Já nejsem fanatickým uh, příznivcem CEF, spíše, na, spíše je to naopak. Někdo si o mě myslí, že jsem přesným opakem. Ale nejsem na žádném extrému, nejsem ani tím dňáblem, ani andělem, ale já se domnívám, a to také potvrdil pan Martin, já jsem ochoten přijmout tu možnost, že bude převedeno 10 miliard na CEF za předpokladu, že budou splněny ty podmínky, které zmiňoval pan Martin. Jde o to, zda členské státy přijmou tu myšlenku, že bude ehm, takto převedeno 10 miliard, což drasticky sníží jejich nitrostátní obálky a zároveň nebudou mít možnost se vyjadřovat k tomu, eh, když budou projekty implementovány. Dále zareaguji na to, co říkal pan Olbricht a potom se ještě vrátím zpět k CF. Filozofie, která se navrhuje v souvislosti s nástrojem pro propojení Evropy, se týká přezrančních projektů. Jak jistě víte, Komise se domnívá, že propojování mezi jednotlivými zeměmi a regiony je stále ještě na nízké úrovni a mělo by se to vylepšit. Z toho důvodu komise navrhuje také to, aby i fond soudržnosti přispíval k lepší propojenosti mezi jednotlivými státy. Členské státy si většinou zaměřují e, interně na investice, ale nezohledňují už investice poblíž hranic. V některých zemích ovšem realita svědčí spíše opaku, nasvědčuje spíše opaku, jako například v Polsku. Ale já bych velice rád úzce spolupracoval s DG Move a také se všemi dalšími kolegy a věnoval se tomuto aspektu, tak abychom nalezli kompromis přijatelný pro všechny. Zároveň musíme zajistit to, že financování se nakonec dostane zpět prostřednictvím investic, bude zajištěna kvalita i kvantita a za druhé musíme zajistit, aby členské státy měly možnost se k tomu vyjadřovat a také, aby měly kapacity navrhovat a provádět takové projekty, které budou splňovat eh, požadavky CF. Ta zásada, kdo první přijde, ten první dostane financování, musí být zamítnuta. Já podporuji konkurenci, ale zároveň je také velice důležité nezapomínat na to, že hlavním cílem eh, politiky soudržnosti je solidarita. Konkurence je samozřejmě pozitivní, ale musí to být vždycky doprovázeno solidaritou a nesmí tomu být naopak. Některé členské státy si dělají obavy o to, že nyní nejsou schopni navrhovat eh, projekty DG Move, které by potom byly způsobilé které by byly okamžitě anebo i později způsobilé. V této souvislosti probíhá diskuze mezi DG Move a DG Regio a později budeme předkládat kompromisní návrh, který se bude snažit vyřešit tento problém. Nyní ke komentářům pana Nikolase Martina. Ta myšlenka není jenom má vlastní. Nejde o to, abychom tam eh, zapracovali úsporu energetiky v oblasti bydlení. Ta myšlenka, jak jistě víte, eh, existuje i v Radě, podporuje to celá řada členských států. Delegace vyjádřily ochotu, aby tato otázka spadala do Fondu soudržnosti. Například ve střední a východní Evropě je to Evrop- obrovský problém. Ale to, že bychom tady měli kogenerační kapacity eh, by bylo pozitivní i pro jiné země, které mají například jiné klima. Tedy, já si myslím, že ta myšlenka podpory tří generačních typů elektráren může být prospěšná pro všechny, komunity i regiony. Takže já bych vyzval k tomu, abychom se věnovali této otázce, budeme hledat společné řešení s komisí a musí se jednat o takové řešení, které nebude eh, škodlivé pro systém ETS. Zároveň takové řešení musí podporovat členské státy, musí jim umožnit eh, mít přístup k fondu soudržnosti v případě, že se domnívají, že to je důležité. Já se domnívám, že je to opravdu obrovsky důležité. Když se podíváme na dnešní situaci, Věřil byste tomu, že mnohé členské státy budou schopny dosáhnout cílů 2020 eh, a poté, eh, pokud se jim nepodaří dosáhnout cílů, tak mohou eh, být součástí řízení pro porušení předpisů? Je to realistické? Rumunsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a tak dále. Já si myslím, že takto bychom neměli postupovat. Musíme hledat společné řešení, abychom byli flexibilní, ale zároveň, pokud členské státy chtějí mít přístup k Fondu soudržnosti, měli bychom jim, ta, měli bychom jim to umožnit. A stejně, se to týká, stejně tak se to týká e, vytápění. Měli bychom tady rozlišovat mezi Fondem soudržnosti a Fondem pro regionální rozvoj. Neměli by se překrývat. Nemělo by se to překrývat s existujícími pravidly pro ERVF, ale zároveň bychom měli umožnit členským státům, komunitám využít fond soudržnosti také pro úspory eh, energetiky bo, ehm, úspory energií, pokud je o bydlení. To v současné chvíli není možné. A ještě nakonec k natuře 2000. Ano, chránit a obnovovat biologickou rozmanitost. Ale biologická rozmanitá, rozmanitost je obecná a Natura 2000 je přesně definovaná oblast či oblasti, které by měly být spravovány prostřednictvím různých řešení. A jistě víte, jaká je dnešní realita. Evropská unie systematicky nesplňuje stanovené cíle v oblasti biologické rozmanitosti. A chceme pokračovat eh, stejným způsobem? Já se domnívám, že bychom alespoň měli zajistit takovouto možnost a Natura 2000 je pouze jedna ze součástí širšího kontextu a více problémů, které se týkají biologické rozmanitosti. To byly tedy mé komentáře. A ještě chci říci, že musíme mít na paměti další věc. Komise je ochotná s námi spolupracovat, máme také politickou podporu parlamentu, politickou podporu v radě a také dánské předsednictví je připraveno podpořit tyto dvě hlavní myšlenky. Kromě toho máme také velice konzistentní podporu europoslanců. Já si myslím, že díky tomu všemu nakonec bude možné dosáhnout či eh, vypracovat dobrou zprávu, která bude ku prospěchu politice soudržnosti a jejímu, první, jejímu její implementaci v nadcházejícím období. Děkuji. Děkuji vám. Nyní přicházíme k dalšímu bodu, bod 12 na pořadu jednání, což je Evropský sociální fond. Spravodajem, spravodajkou je paní Maria Irigoyen Perez. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Tak tady eh, se zabýváme sociálním fondem a snažíme se eh, zdůraznit eh, a dimenzi zaměstnanců, pracovníků. A já myslím, že právě skrze tuto zprávu, která doufám bude co nejdříve k dispozici v angličtině, bychom toho chtěli dosáhnout. Máme tady lhůtu pro pozměňovací návrhy, totiž 8. května. A jestli dovolíte, tak já bych tady rychle prošla pár z bodů, eh, které byly nastíněny. Chtěla bych vám eh, říci, na co se budou soustředit ty pozměňovací návrhy, ještě než je zašlu překladatelům. Pomoc stínových zpravodajů a ostatních kolegů byla rozhodně velice užitečná. A stejně tak pomoc nevládních organizací a různých dalších asociací. To je všechno velmi důležité. Když chceme zajistit silnější a efektivnější sociální fond Potřebuje eh, jednak dostatečné finanční prostředky, má-li skutečně vyhovět eh, evropským cílům, má-li se stát eh, nástrojem, který dokáže překlenout sociální nerovnosti, problémy s nezaměstnaností a prosperitou a rozdíly mezi různými regiony, také vytvořit spoustu pracovních míst v Evropě. Potřebujeme školit lidi, abychom jim ujistili, aby, abychom, abychom jim zajistili místo na pracovním trhu. A také program Agrofood by měl být zahrnut do Evropského sociálního fondu. A tady bych se chtěla obrátit na zástupce komise. Mohli by nám, prosím, poskytnout nějaké informace, co se týká té nejnovější situace, zda to bude možné to tam zahrnout nebo ne? E, také se snažíme o větší flexibilitu ESF a chtěla bych zdůraznit skutečnost, že ta tematická koncentrace musí být flexibilní, že musí být zadaptovaná na cíle fondu. Abychom vzali v úvahu eh, jednotlivé potřeby členských států. A také bychom chtěli tu flexibilitu podpořit tím, že eh, ze čtyř priorit přejdeme na šest a že také vezmeme v úvahu eh, ta procenta koncentrace. Také bychom rádi, aby se více účastnili všechny eh, všichni další aktéři, místní regionální organizace, sociální aktéři, také nevládní organizace. Všichni tito eh, lidé se musí účastnit celého procesu. A co se týká finančních opatření, která jsou zaváděna hm, pro Evropský sociální fond, tak potřebujeme stabilitu a konzistentnost. a tím zajistíme účast eh, všech aktérů i tím, že jim pomůžeme se, se procesu účastnit. Články 108 a 112 nařízení musí být vylepšeny. Návrh komise by měl brát v úvahu nutnost vylepšit pozici nevládních organizací, obzvláště v méně rozvinutých regionech a v těch eh, regionech, které se nachází v přechodu, tam také. Musíme tam také zahrnout takové ty regionální úřady eh, na nižší úrovni, zvláště na venkově. A co se týká eh, těch procent eh, pro udržitelný městský rozvoj, tak my bychom jakožto Evropský sociální fond chtěli tohoto využít, abychom podpořili udržitelný rozvoj a ty vzájemně propojené regiony, které by nám měly pomoci dosahovat našich cílů při rozvoji městských a příměstských oblastí. A já potom také předložím několik pozměňovacích návrhů, eh, které tam přidají několik dalších prvků, například posílení eh, rovnosti pohlaví, boj proti diskriminaci a snaha bojovat proti marginalizaci znevýhodněných skupin. A také bychom měli brát v úvahu e, oblasti, které e, jsou nejvíce znevýhodněné. Na závěr tedy to stanovisko by mělo být e, do toho 8. května přeloženo do angličtiny a pozměňovací návrhy prosím posílejte do 31. května. Hlasovat o tom budeme 21. června. Děkuji. Okay, thank you very... Dobře, já vám velmi děkuji. A teď dám slovo první stínové zpravodajce paní Lukačevské. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat zpravodaji za jeho práci, za její práci. Zpravodajce za její práci a chtěla bych říci, že eh, ve spoustě věcí ve většině vlastně s ní souhlasím. Je to všechno velmi důležité, jak pro náš výbor, tak um, mm, pro ty, eh, na koho se to zaměřuje. I z hlediska výsledků, které chceme mm, díky ESF dosáhnout. ESF se stává takovým základním nástrojem pro boj s chudobou a s nerovnostmi v naší sociální struktuře. Nicméně si myslím, že bychom ho měli využívat i jakožto nástroj, který bude investovat do lidského potenciálu, abychom zajistili kvalitní pracovní místa a sociální inkluzi v rámci EU eh, e 2020. A z mého hlediska eh, bychom měli brát jakožto prioritu vytváření hlavně nových pracovních míst a zajistit eh, udržitelný rozvoj. A to tím, eh, že dostaneme na pracovní trh eh, i starší osoby, mladé lidi, také ženy, protože jenom tehdy budeme moci mluvit o nějakých výsledcích ESF. Co se mě týká, je velmi eh, důležité eh, zlepšit eh, fungování fondu a výsledky, hm, které tyto investice nesou, abychom ty peníze neutráceli zbytečně. A velice nás těší, že ty fondy jsou hodně využívány, ale chtěli bychom také vidět nějaké konkrétní výsledky z tému stimulaci pracovního trhu a vytváření nových pracovních míst. A souhlasím se zpravodajkou která mluvila o tom, že je třeba zajistit flexibilnější přístup při přidělování finančních prostředků CSF. E My to neustále zdůrazňujeme. Vždy, když o tom tady na výboru mluvíme. No, já si myslím, že je zcela zásadní brát v úvahu specifika jednotlivých regionů a zvláštní podmínky, protože nemůžeme používat jednotný přístup pro všechny. Nebude to fungovat ve všech regionech. Takže já si myslím, že nemůžeme používat žádné rigidní modely pro rozdělování finančních prostředků, protože to bychom pak nemohli podporovat ty oblasti, které podporu nejvíce potřebují. Během nového programačního období mm, bychom se měli obzvláště zaměřit na následující věc. Měli bychom eh, přidat eh, nějaké relevantní prohlášení do článku 4 tohoto nařízení. Já tady mluvím o té tematické koncentraci. A také mm, rozsah eh, financování ve článku 3 by měl být upřesněn. Možná, že bychom se měli podívat na ty jednotlivé priority. A abychom mohli jasně říci, jaký druh eh, zásahu bude možný, abychom dosáhli kýžených výsledků. Potom ty indikátory, to je další velmi důležitá otázka. Eh, když mluvíme například o programu pro lidský kapitál, tak je třeba si uvědomit, jak důležité je používat správné indikátory, abychom mohli opravdu ohodnotit efektivitu eh, programu a těch jednotlivých druhů podpory, hmm. abychom mohli ohodnotit, jaký dopad program měl a nakolik eh, změnil situaci těch, kdo se ho účastnili. Některé statistické údaje neberou v úvahu specifika jednotlivých regionů. A důsledkem pak je, že eh, máme příliš rigidní indikátory, které nemohou být v praxi použity. Například nemáme eh, žádné systémové řešení eh, pro řemeslné vzdělání, neexistují žádné pobídky, které by přiměly zaměstnavatele přijímat učně nebo stážisty a to je věc, kterou jsme řešili už v rámci toho programu lidského kapitálu, když jsme potřebovali ohodnotit jeho výsledky. Takže když se podíváte na tuhle zprávu a lépe si, až se podíváme na tu zprávu a lépe si ji přečteme, tak ještě předložíme pozměňovací návrhy. Ovšem ty moje pozměňovací návrhy povedou jen k posílení efektivity využívání Evropského sociálního fondu. Děkuji. Já vám děkuji. Klaus Schrader, prosím. Já, vielen Dank. Děkuji. Eh, paní zpravodajko, eh, já jsem se teď nyní dívala eh, na to, že není zatím vůbec ta zpráva k dispozici a proto zatím ještě čekáme, abychom se mohli do toho textu podívat. V podstatě ale my jakožto stínové, jako stínoví zpravodajové jsme to už zmínili, eh, důležité body a také jsme vám je předložili. Eh, je to, eh, je, je to zaprvé ten programming v článku 3.1, programování, tak to asi není vůbec možné z mého pohledu. Proto já jsem navrhla protože eh, myslím si, že bychom neměli postupovat s investicemi tak, eh, jak eh, navrhujete. Vy jste pro praktická jakási pevná opatření, ale pokud jde například o program proti chudobě, abychom ho mohli prosadit v regionech, tak ve výboru pro zaměstnanost k tomu ještě budou mít také co říci. A máme tady asi 8 nebo 9 eh, investičních priorit už jenom v oblasti chudoby a sociálního začlenění. A když eh, je tady máme ještě dalších šest, tak to není logické, to, to není dobrý pracovní program. Já bych řekla, že bychom měli vý, vycházet z tematických úrovní. Tak se to dělá i ve Fondu pro eh, regionální rozvoj. Takže ne 16 nebo 18 oblastí, ale měli bychom se pohybovat teda na té tematické úrovni. a soustředit se na ta eh, důležitá témata, na těch eh, jedenáct eh, tematických cílů bychom se měli soustředit. Regiony se také zavazují k tomu, k určité procentní sazbě, která je navržena v třech centrálních eh, tematických cílích podle článku 9 eh, obecného nařízení. Jsou to oblasti zaměstnanost, sociální začlenění a boj proti chudobě a eh, vzdělání a profesní příprava a celoživotní vzdělávání. Vy tu najednou pro regiony máte 16 investičních priorit já si myslím, že stačí ty tři cíle, to by mělo větší flexibilitu, aby regiony mohly nakládat s penězi tak, jak budou zrovna potřebovat. Když se tedy uh, i, I Fond pro regionální rozvoj se drží těch uh, tematických uh, cílů, aby se to příliš nekomplikovalo. Eh, ode mě už eh, bude eh, písemný návrh, o kterém budeme moci debatovat. Budu, o něm, budu na něm pracovat na, o víkendu. každý, s kým jsem mluvila, i ze, z administrativy se mnou souhlasil, že tady je to poměrně zmatečně organizováno. Myslím si, že sociální politika by se měla organizovat tedy trochu jinak. A tak, jak to navrhuji, to z mého pohledu vypadá docela dobře. Pokud jde o princip partnerství, tak to je článek 6. A tady bych taky ještě e, něco řekla komisi, panu z DG Regio, protože ten už tady musel bojovat, protože jeho koncepty jsou tady spochybňovány. Ale když e, se podívám na článek 1, tak co tady e, máme? Můžu jenom eh, říct, že na jedné stráně je tu k dispozici nějaký program partnerství, ale eh, je nutné, aby ti partneři mohli hovořit na stejné úrovni eh, spolu. Například také hospodářský a sociální výbor navrhoval, aby ty partneři byli podporováni v přípravách Eh, administrativy na stejné úrovni, aby mohly existovat fungující partnerství. A jestliže tomu tak není, tak je to problém. Tomu eh, komise porozuměla a zavedla poměrně jednoduchou formu financování. To je naprosto v pořádku, to je výborné. Ale co navrhujete dál? Říkáte, že ty by se měly, z těch by se měly financovat různé prioritní osy. A to je opravdu hloupost, abych tak řekla. To znamená, že ti partneři by museli ke každé jednotlivé prioritní ose eh, říct, prosím vás, potřebujeme eh, nějakou, potřebujeme peníze, protože se to po nás chce. To, eh, to je podle mého názoru naprosto špatně. Já bych tuto pasáž škrtla Takhle to zkrátka e, nejde. Není možné, abychom po nevládních organizacích chtěli, aby na x různých míst ve členských státech šli a e, prosili o trošku peněz. Ty dělají práci dobrovolně a jejich práce má společenskou přidanou hodnotu, kterou my jako europoslanci považujeme za důležitou. Tak jim tu práci musíme taky umožnit. A právě proto bychom tady měli provést menší škrtnutí. Takhle to zkrátka nejde tak, jak je to tam eh, napsáno. A konečně, co mi připadá důležité v, sou, v této souvislosti, to jsou samozřejmě otázky indikátorů. O těch eh, bude ještě, myslím, eh, delší diskuze. Už jsme o tom diskutovali s panem Olbrichtem u Fondu pro regionální rozdvoj. Máme tu, musíme tu mít určitý soulad a pan Nisleroy a paní Krejl měli ještě jiné představy o tom, Takže to znamená, že musíme eh, ještě v pracovní skupině probrat o tom, jak eh, tu strukturu chceme, jak chceme měřit ten výkon, protože na tom také závisí, eh, jakou roli ty indikátory budou mít. Podle mě jsou na jedné straně ty indikátory dobré, ale na druhé straně jsou na úrovni to, té legislativní, na úrovni toho nářízení jsou dobré, ale na faktické obsahové rovině je to velice formální a toho obsahu je tam málo. Takže když řekneme, od 46 lidí například dostanou práci. To je pro určitý čas můj indikátor. To je krásné. ale už potom nezjišťujeme, jestli z těch peněz eh, využije, jestli z těch peněz vyžije, anebo jestli musí dostávat sociální podporu. Takže to je indikátor, který není příliš použitelný. A stejně tak se neříká, jestli tato smlouva není na eh, dva měsíce, a jestli potom nevyprší, nebo jestli jeho pracovní smlouva vůbec odpovídá jeho kvalifikaci, nebo jestli, se musí, jestli musel být zaměstnán ten hypotetický člověk v nějakých nižších sektorech. Takže z toho vůbec nevidíme, jestli cíle zaměstnanosti jsou naplněny. A proto bychom měli ještě důkladně zvážit, jak budeme nakládat s různými eh, typy eh, indikátorů. Tady eh, máme určité eh, indikátory v obecném nařízení. A ty by měly být rozvinuty i na nižší úroveň. A protože pak máme také ještě výstupní indikátory, to dává perfektní smysl, ale samozřejmě nemůžeme příliš eh, zaručit, jak dlouhá ta práce bude, ale já jsem samozřejmě toho člověka školila, takže je velice praktické, dala jsem do něho peníze, takže musíme vědět, jak, jakým výstupům to povede. Jsou tu i další indikátory, které nefungují. A když my jim dáme legislativní charakter, tak se musíme zamyslet nad tím, že eh, potřebujeme eh, potřebujeme důkladně zvážit, jestli tady máme to, co chceme a jestli, jestli jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli dosáhnout. A já si myslím, že eh, chceme, aby eh, samozřejmě strukturální fondy dosáhly strategie Evropy 2020, ale je otázka, jestli se to opravdu stane. Eh, Lamberte a i vy ostatní musíme se společně zasadit o to, abychom eh, eh, tedy dali důraz na ty otázky indikátorů, prioritních os a společného strategického rámce. Jestliže dostanou legislativní charakter, tak já pochybuju, jestli to náhodou nebude pro nás medvědí služba. Takže ještě o tom prosím diskutujme. Děkuji. Eh, eh. Děkuji. Pan Van Nistelrooy, prosím. Děkuji zejména za hlubokou analýzu, kterou jsme právě slyšeli eh, od zpravodaje, zpravodajky. Takže vy budete pracovat přes víkend a pak nám to zašlete, nebo, nebo zašlete paní zpravodajce, to jsem velice rád. Já vím, že jste také eh, osobně eh, aktivní ve výboru pro zaměstnanost, takže i tam musíte bojovat. Bude to pro vás takový dvojí boj. Jste tedy eh, aktivní ve dvou výborech a jak jste říkala, tak bychom měli co nejvíce mít stejný systém. Já bych k tomu dodal jedno. Už jsem se na to ptal eh, předtím eh, během první výměny názorů. V podstatě je eh, podivné, že země se můžou rozhodnout, na jaké úrovni budou používat ERDF e a sociální fond. Jestliže chceme mít synergii a mnohoúrovňovou zprávu a tak dále, aby fungovala, tak by to mělo být všude na stejné úrovni. Některé země používají jeden fond na národní úrovni, jeden fond na eh, regionální úrovni a eh, to potom není srozumitelné. Mělo by to být lépe skoordinováno eh, na stejné úrovni, protože jinak jak jak se dá říct regionům a městům, že tady pracujeme na stejné agendě 2020 se stejným přístupem, jestliže musíme chodit na zcela různé úrovně státní zprávy, když něco chceme. To tedy, abych dodal k tomu, co jste říkala o, o té systematičnosti, která by tu měla být. A my jako výbor pro regionální rozvoj jsme ti, kteří by měli říct, ano, to se musí sjednotit. Máme tu smlouvy o partnerství, pro eh, regiony a města a touto linií bychom se měli eh, řídit dále, abychom měli lépe koordinovanou politiku v konečném důsledku. Děkuji. Ano, chtěla by se komise vyjádřit? Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Já nemůžu moc říct k těm pozměňovacím návrhům, protože jsme je neviděli, ale někteří, některé z nich eh, naznačují, že by nám mohli pomoci eh, vylepšit to nařízení tam, kde to bude nutné, takže se na ně eh, velice těšíme, až dostaneme text paní zpravodajky. Zejména v oblastech posílení kvality a ustanovení proti diskriminaci a ohledně zapojení různých zainteresovaných stran. Pokud jde o programu eh, jídla pro nejchudší, tak bohužel nemůžu eh, zajít dál, než co řekl komisař Andor na minulém plenárním zasedání ve Štrasburku, kdy potvrdil, že komise využije svého práva iniciativy a přijde s konkrétním návrhem pro takový eh, program, který by navázal na to, co máme teď, ale s jiným formátem a to se stane buď před letní přestávkou nebo po ní, ale nebude to navázáno e, na Evropský sociální fond v přísném slova smyslu e, ještě několik dalších připomínek. Možná bych měl objasnit e, to, co tady zaznělo. Pokud jde o indikátory, tak opakuji, že indikátory, které navrhujeme pro všechny, všechny fondy, jsou eh, nejmenší společné indikátory. Jsou to ty, o nich se domníváme, že eh, na nich můžeme dosáhnout schody se členskými státy, pokud jde o jejich povinné využívání. Samozřejmě budeme to mít eh, indikátory specifické pro jednotlivé fondy a jednotlivé priority, které půjdou dál než ten společný rámec, který máme v nařízení o Evropském sociálním fondu a Fondu pro regionální rozvoj ale myslíme si, že tady nemůžeme dosáhnout nějakého většího závazného minima, se kterým by souhlasili všichni. A velice rádi bychom tady eh, ponechali toto rozlišení i v konečném právním textu, abychom mohli na jedné straně eh, podávat hlášení o společných eh, zásluhách fondů a kromě toho, že bychom měli další systém eh, hlášení specifický na eh, národních nebo regionálních úrovních pro jednotlivé priority. Pokud jde o mechanismy koncentrace, myslím, že jsme už vysvětlili, proč se domníváme, že ty mechanismy, které eh, jsme navrhli eh, pro sociální fond, jsou správné. Myslíme si, že bychom neměli žádat eh, členské státy nebo regiony, aby museli volit buď sociální začlenění, nebo vzdělávání, nebo zaměstnanost, ale aby ve všech těch tematických cílech mohli být způsobilí pro ty fondy. Samozřejmě se ale těšíme na konečné návrhy vašeho výboru a možná také z výboru pro zaměstnanost. Ještě slovo k článku 6.1. Význam článku 6.1 eh, v souvislosti s eh, Global Ground – tak ten v podstatě eh, upozorňuje na možnost pro členské státy nebo regiony, aby delegovali části eh, provádění eh, na nevládní organizace. To není tatáž delegace jako v případě ITI, ale je to delegace, která nemusí mít nutně územní dimenzi, ale je to přenesení tedy části eh, operací na nevládní organizace. A proto si myslíme, že to Global Ground je potřeba svázat s eh, konkrétní prioritou, protože je rozdíl, jestli nevládní organizace, jako je například Červený kříž, působí v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti začlenění. Ale eh, není to tedy každopádně nárůst eh, institucionální kapacity pomocí té nevládní organizace. To je zase eh, jiná problematika, která se dotýká článek 6.2 a 6.3 eh, k těm indikátorům, co řekla paní Schretter, když zcela vyhodíme výkonnostní rezervu, tak můžeme rovnou škrtnout všechny indikátory. Protože je diskutabilní, k čemu vlastně budou indikátory používány, když nebudou vázány na výkonnostní rezervu. To řekl už i Nikolas Martin. To je tedy všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Mario, chtěla bys něco říct? Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegům za všechny komentáře. Omlouvám se také, že jsem nebyla schopna vám dodat příslušný dokument, pokusím se tak učinit co nejdříve, pravděpodobně druhý květnový týden. Poté bude moci proběhnout diskuze o konkrétnějších tématech a také pozměňovacích návrzích, které budete předkládat. Chtěla bych poděkovat také paní Lukačevské za její komentáře. A také děkuji za to, že zdůrazňujete aspekt sociálního dialogu. V rámci tohoto fondu bychom takto měli postupovat často. To je mimochodem také priorita e, sociálního fondu společně s kvalitní prací. Nebude to jednoduché, ale budeme navazovat na úspěchy, které Evropský sociální fond zaznamenal v minulosti. Také je důležité pochopit, v jaké fázi eh, lidé dostávají pracovní místo, kde je opouští a také je důležité poskytnout eh, dostatečné zdroje lidem, aby se mohli vrátit zpět do práce. Domnívám se, že až bude dokument vytištěn a až se budeme zabývat eh, pozměňovacími návrhy, budeme se ubírat správným směrem. Také děkuji Lambertovi Konsistentnost a koherentnost mezi jednotlivými, mezi jednotlivými fondy je velice důležitá, a to zvláště pokud je o ESF. Chtěla bych poděkovat také komisi za poskytnuté informace a doufám, že komise nám potom poskytne specifické odpovědi tedy o, e, pokud je o podporu, kterou dostaneme do léta. Dobře, děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní můžeme přejít k dalšímu bodu číslo 13. Takže dostáváme se k bodu 13 na pořadu jednání, což je stanovisko našeho výboru k mandátu ke tří, třístranným rozhovorům o rozpočtu na rok 2013. Pravdajem je pan George Stavrokakis. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové tak tady máme další rok, kdy se jedná o rozpočtu eh, pro Evropskou unii. Máme tady v současné době hospodářskou sociální krizi, která ohrožuje rozpočty všech zemí. V Evropské unii eh, jsou eh, rozpočty sestavovány se snižováním výdajů a s posilováním různých opatření finanční disciplíny. Nicméně je nutné, aby ten rozpočet byl vyrovnán dostatečnými investicemi, abychom dosáhli Eh, našich cílů, které jsou stanoveny smlouvami a také, abychom se pokusili bojovat s negativním dopadem krize. Všichni víme, eh, že eh, politická soudržnost už prokázala svou přidanou hodnotu. Politická soudržnost musí být používána jakožto prostředek, který Evropskou unii povede k dalšímu rozvoji, k vytváření pracovních míst a umožní nám řešit urgentní potřeby našich regionu a tímto způsobem eh, nebude přispívat eh, k rozporům a k nerovnostem mezi regiony, ale bude se snažit rozvíjet celou Evropskou unii. Já ve svém stanovisku eh, zvláště upozorňuji na problém, který řeší výbor pro rozpočet už od prosince. Jedná se o ty opoštěné platby. Snažili jsme se urychlit většinu programů politické soudržnosti, což ale vedlo k velkému počtu opožděných plateb, což bylo eh, nutné eh, řešit eh, úvěry na platby v roce 2012. 18. listopadu, když se na výboru jednalo v rámci jednání o rozpočtu na rok 2012. Já jsem se tehdy účastnil a 16 hodin jsme vedli takový ping-pong mezi radou a komisí, co se týkalo těch eh, jednotlivých prvků rozpočtu. 16 eh, hodin eh, se tedy tedy trvala tato jednání a jak víte, nakonec se podařilo radě prosadit snížení a my jakožto delegace parlamentu jsme museli souhlasit, aby nakonec ta jednání nestroskotala. Eh, ve stanovisku já tady vyjadřuji eh, mou obavu, že eh, tyto neuskutečněné platby by se mohly, situace těchto neuskutečněných platby by se mohla ještě zhoršit v roce 2013. Proto bych chtěl vyzvat Radu a také Evropskou komisi, aby eh, společně s Evropským parlamentem provedla analýzu a zjištění těchto částek a potřeb, abychom mohli eh, přistoupit eh, k další implementaci programu na 2013. Nedostatek těch úvěrů na platby by mohla ohrozit efektivní implementaci programu. A také ve svém stanovisku, ve své zprávě žádám Eh, parlament, aby pořádně zvážil nutné platby eh, v 1b a eh, nečinil snížení, která by nebyla realistická, nebyla by ospravedlněná a zacházela by dále než to, co dělají členské státy. V podstatě hlavním poselstvím mé zprávy je, že v takovémto případě budeme proti jakémukoliv snižování těchto úvěrů na platby No a samozřejmě se podíváme na potřeby, eh, které komise tady identifikuje. Pak jsem vám chtěla ještě připomenout, že lhůta pro posílání pozměňovacích návrhů na sekretariát, mm, co se týká mm, těch plánů a aktivit, eh, které, nám navrhu, které náš výbor navrhuje. Ta lhůta je tedy 11. května. Děkuji. Thank you very much. My understanding is that none of the shadows are with... Děkuji. Já to chápu tak, že tady nemáme žádného stínového zpravodaje. Omlouvám se, dívám se na vaše jméno, ale nevidím vás. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem pouze chtěl říci panu Stravra Kakisovi, že souhlasím s tím, co sepsal v dokumentu. Já si myslím, že se vám podařilo identifikovat priority. Tato debata rozpočtu na rok 2013 tak trochu předchází debatě, která proběhne a která se bude týkat eh, orientací budoucího MFF. Omlouvám se, nemůžu si vzpomenout na přesné jméno, jsem trochu unavený. Každopádně tomu toto předchází a znamená to, že budeme jasným způsobem muset uh, definovat fond pro regionální rozvoj, uh, fond soudržnosti. To je reakce, která bude muset proběhnout na současnou krizi. Takže fond je cyklický, to znamená, že musíme těm nejproblematičtějším regionům pomáhat eh, překonat jejich problémy, musíme identifikovat eh, priority, všechno musí být také v souladu s obecným zájmem a záměrem Evropy. Samozřejmě cílem Evropy v této souvislosti je bojovat proti krizi a posílit tedy politiku soudržnosti. Já myslím, že politické kroky jsou ve zprávě velice dobře definovány a dnes musíme je podporovat více než kdy jindy. Protože Financování politiky soudržnosti je totiž někdy spochybňováno. Děkuji. Děkuji vám. Chce se ještě někdo další přihlásit o slovo? Pokud ne, nevím, zda vy chcete ještě něco dodat. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegovi za jeho připomínky a doufám, že eh, během naší spolupráce a s pozměňovacími návrhy, které pravděpodobně předloží naši kolegové, eh, dokážeme přispět eh, k vytvoření takové skutečné silné pozice Evropského parlamentu do příštího jednání trialogu, až se bude rozhodovat o rozpočtu pro Evropskou unii na rok 2013. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Nyní můžeme přijít dále. Ne, omlouvám se, zapomněla jsem na lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to 3. května ve 12 hodin. Nyní můžeme tedy přejít k bodu 14 na pořadu jednání, což je stanovisko Vojtěcha Michala Oleničáka, které se týká nařízení o transevropské energetické síti a zrušení rozhodnutí 1364. Máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové. Dokument, který komise připravila, stanovuje kritéria pro uh, seznamy projektů infrastruktury, které jsou v obecném zájmu. Změní se tam také implementace a monitoring a vlastně se to celé uh, systematizuje. Zajišťuje se tím také, že i evropští občané budou přispívat k udělování povolení Dokument se také zaměřuje na jednotlivé sektory, zvláště na ropu a zemní plyn. Kromě toho návrh také zavádí 12 priorit a energetických koridorů. Jsou tam zmíněny přesné uh, projekty, které jsou pokryty cíly a spolufinancováním. Já myslím, že tento návrh je skvělým krokem vpřed. Je to také důležité tedy pro snížení lhůty nutné pro udělení povolení v oblasti kritické infrastruktury. Za eh, těch 10 až 12 let bychom chtěli omezit na 2 až 3 roky. Pokud je o investice do infrastruktury, zisky jsou komercializovány, ale náklady nese komunita, místní komunita. Tento přístup se musí napravit a za tím účelem já navrhuji, aby bychom také zohlednili regionální názor na definici projektu. Návrhy, které předkládáme, mají za cíl zajistit, že projekty v obecném zájmu budou vyváženy a musí se zajistit, aby byly co nejziskovější. Také musíme zajistit, že se poskytne spolufinancování pouze na ty projekty, které mají velký externí dopad. Také se zaměřují eh, blíže na sektor v plynu v Evropě. To má regionální význam a z toho důvodu si myslím, že seznam projektů obecného zájmu by také měl obsahovat velice širokou definici e, infrastruktury plynu, tak, aby tam spadaly také terminály LNG, dále podzemní e, skladiště nebo úložiště pro plyn a tak dále. Plyn není obnovitelným zdrojem energie, ale v mnoha případech se používá a umožňuje nám vlastně nevyužívat um, uhlí nebo nespalovat uhlí. Budoucí investice do infrastruktury v Evropě by měly být co nejjednodušší. Ten postup investic by měl být co nejjednodušší a všichni, uh, eh, všichni zúčastněné strany by měly být vyslyšeny. Já myslím, že stanovisko je v souladu s celkovým dopadem zprávy. Děkuji. Paní Skavovíská za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já také bych chtěla poděkovat panu Olejničákovi za vypracování stanoviska. Musím souhlasit s tím, že původní návrh komise je velmi dobrý. A také se domnívám, že pozměňovací návrhy pana Olejničáka jsou dobré. Myslím, že je budou moci podpořit všechny politické frakce. Chtěla bych pouze upozornit na dva významné aspekty. Za prvé, podle mého názoru bychom měli mít pochyby o tom, jak probíhá rozhodování e, u regionálních skupin, tedy pokud je o výběr jednotlivých projektů. Organizátoři těchto skupin by neměli mít právo mluvit během této diskuze, neměli by mít možnost se vyjadřovat. Spravodaj eh, za výbor ITRE se také vyjadřuje v tomto smyslu. A i pan Olejníček vlastně navrhuje stejné řešení. Já si myslím, že by jinak docházelo ke konfliktu zájmu. Pokud by eh, ten organizátor dělal rozhodnutí, která se ho týkají dále, jde o implementaci projektů a o možnost zorganizovat eh, veřejné zadání zakázky. Kdo by takto měl postupovat? Kdo by to měl provádět? V návrhu Evropské komise je tato otázka eh, zmíněna pouze velice obecně. My nemáme konkrétní informace o tom, jaké úvodní podmínky budou muset být splněny. Rada navrhuje, aby takovéto podrobnosti byly eh, součástí návrhu komise a já toto podporuji. V této souvislosti podporuji radu. Domnívám se ale, že by to nemělo být na komisi, aby zorganizovala eh, tyto postupy. Já myslím, že by to spíše mělo náležet regionálním orgánům. Ty jsou lépe obeznámeny s konkrétní situací. Já budu předkládat pozměňovací návrhy, které se tohoto budou týkat a také budu mít jeden pozměňovací návrh o výměně informací s místní a regionální komunitou. Kromě toho ještě bude celá řada dalších pozměňovacích návrhů a zbytek se bude spíše týkat eh, redakčních aspektů. Já myslím, že toto stanovisko by mělo být přijato co nejdříve a chci poděkovat ještě jednou autorovi této, eh, tohoto dokumentu za dobrou spolupráci. Karima Deli tady není, stejně jako další kolega, to znamená, že nemáme už žádné další stínové zpravodaje. Chce se ještě někdo vyjádřit k této zprávě? Pokud ne, tak nevím, zda pan Oleničák se k tomu chce ještě vyjádřit? Ne? Chce někdo za komisi e, mluvit k této zprávě? Pokud ano, tak máte slovo. Komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodajovi za vypracování zprávy a také za komentáře. Jsem velice ráda, že jsem si mohla přečíst eh, váš dokument. Zmiňujete tam významné aspekty, významné body. A my z velké části souhlasíme s vašimi komentáři a doporučeními. Samozřejmě víme, že eh, času nemáme moc, z toho důvodu nebudu mluvit o těch pozměňovacích návrzích, se kterými souhlasíme, spíš jenom zmíním několik aspektů, které nám dělají trochu obavy, ale není jich zase tolik. pokud začneme navrhovaný, eh, navrhovanou změnou 6, tedy to, že bychom tam zmínili ještě další prioritu. V této souvislosti chci říci, že my se v rámci eh, kritérií zmiňujeme o dokončení vnitřního trhu, eh, udržitelnosti a dalších. A my bychom měli zůstat u těchto kritérií ale kromě toho bychom tam ještě měli dodat, jak budeme měřit tyto politické cíle někde v příloze. Pokud je o pozměňovací návrh 13, ten se zmiňuje o loans and collateral, záruky a půjčky. A já to chápu tak, že se to týká půjček EIB. Eh, e to je samozřejmě něco, co velmi vítáme. A také očekáváme, že Evropská investiční banka posílí své investice do těchto nutných projektů v oblasti energetiky. Já myslím, že vhodné místo pro takovou změnu by pravděpodobně bylo někde nad rámec našeho nadřízení, tedy tam, kde se uděluje politický mandát EIB. Pokud je o článek 15, tam se zmiňují finanční nástroje, které by posilovali eh, kapitál a také financování ze strany EIB a dalších veřejných bank. To je samozřejmě oblast, kde bude moci přispět nástroj na propojení Evropy. Takže plně souhlasíme s vámi o tom, že je důležité posílit tyto finanční eh, nástroje v rámci toho článku, který se jimi zabývá. Pozměňovací návrh 16. Ten se týká eh, toho, aby přeshraniční přidělování eh, fondů bylo dobrovolné pro všechny projekty, které by chtěly získat financování z nástroje na propojení Evropy. Já chápu, že se obáváte, že tento postup je byrokratický a dlouhý, ale chci zdůraznit, že v podstatě je tomu naopak. Existuje opravdu velká potřeba toho, aby energetika byla sektorem, který bude financován ze soukromé sféry. Regulátoři budou stanovovat eh, tarify a my budeme schopni poskytovat eh, granty a financování projektů, ale potřebujeme vědět, jaké příjmy z nich budou plynout prostřednictvím stanovených tarifů. A z toho důvodu Názor regulátorů a jejich rozhodnutí jsou pro nás klíčové předtím, než můžeme eh, umožnit jakékoliv financování. Z toho důvodu je v tomto článku velice důležité to, co si myslí regulátoři o tom, jak velké financování může být poskytnuto poté, co jsou stanoveny tarify, což je tedy jejich úloha. Z toho důvodu je důležité to ponechat v textu. Kromě toho eh, bych možná měla ještě několik komentářů k tomu, co říkala paní Pobinská. Eh, Jde o rozhodování v rámci regionálních skupin. Já plně souhlasím s vámi v tom, že operátoři eh, sítí v tom mají zájmy, mají na tom osobní zájmy a neměl by rozhodovat o tom, jaké projekty budou vybrány. Samozřejmě oni plánují infrastruktury, jsou tam proto, aby vysvětlili, v čem spočívají projekty, ale plně souhlasím s tom, že by neměli eh, vydávat rozhodnutí. A k veřejnému zadávání zakázek možná jedno vysvětlení. Dnes třetí balíček pro vnitřní trh umožňuje regulátorům eh, zahájit Eh, takovéto řízení pro daný projekt a my v našem nařízení navrhujeme tam dodat ještě opatření eh, poslední instance v případě, že komise, poté co byly přijaty všechny vnitrostátní opatření, pokud ani tak eh, projekt neproběhne, a my musíme mít na paměti to, že se jedná o projekty, které jsou prospěšné pro alespoň dva členské státy. Tedy jako poslední instance by komise v takovém případě mohla zasáhnout a mohla by vypsat zakázku. Ještě velice stručně blahopřeji vám k této zprávě. A chci zdůraznit, že jsme měli pouze několik málo bodů, které nám dělali obavy. Já myslím, že ostatní vaše pozměňovací návrhy jsou velmi dobré, vyjasňují a vylepšují text. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chceme. Děkuji a teď je eh, zpravodaj. Já mm, tady velmi děkuji kolegům a zástupci komise a věřím, že během příští práce se nám podaří společně vypracovat opravdu dobrý dokument. Vylepšený dokument, který povede eh, k dobrému budování evropských infrastruktur. Já bych eh, pro pozměňovací návrhy zase mm, navrhla jako lhutu 3. května do 12 hodin a teď bychom přešli k poslednímu bodu Eh, našeho pořadu jednání. Eh, je to eh, návrh stanoviska Jence Gajera k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizace. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tu tedy moje stanovisko k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ten fond byl původně zřízen proto, aby EU mohla z prostředků svého rozpočtu být solidární s těmi, kteří e, kvůli procesům v globalizaci e, ekonomií se stali oběťmi propouštění. Je to velice viditelná pomoc, velice viditelné e, opatření, které tedy bylo eh, v rámci tohoto fondu podniknuto. Eh, Evropský fond pro přizpůsobení eh, globalizaci má své vlastní rozpočtové prostředky, které mají, mají tedy určitou maximální hodnotu, ale ty nejsou rezervovány pouze po tu maximální částku pokud tedy eh, členské státy eh, mohou přispět k jeho formě. Každé eh, opatření se musí tedy schválit prostřednictvím výboru pro rozpočet, takže to není nic automatického a není, to, není na to žádný samostatný výbor, ale parlament individuálně musí schválit, jestli jestli určitý, určitý jednotlivec nebo určitá oblast je způsobilá pro pomoc. Podle návrhu komise by měl tento fond pokračovat. Pozice rady je tento fond zrušit ovšem. Bude se tedy rozhodovat o tom, jestli ten fond bude nebo eh, nebude dále eh, existovat podstatné změny, které tady vidím, jsou, jsou hle, zejména ve skupinách eh, těch, kteří eh, mohou z fondu profitovat a ty byly značně rozšířeny. V budoucnu podle komise by se měla působnost fondu rozšířit i na zemědělství a také na majitele malých a středních podniků a také na živnostníky, osoby samostatně vydělečně činné. Ty by měly taky mít možnost čerpat z toho fondu. A já ve svém návrhu stanoviska bych eh, rád orientoval eh, náš výbor eh, na otázku, kteří jsou ti, kdo jsou nejzranitelnější před procesy globalizace. Jsou to v první řadě majitele, ředitele? Ne. Jsou to, jsou to zaměstnanci a potom ti, kteří potom ty malé a střední podniky, které mají pouze velmi omezený okruh zákazníků kteří například utrpěli eh, globalizací a došlo k masovým propouštěním. Eh, to tedy závisí také na tom, eh, jestli například jde o reklamní agenturu nebo nějakého webdesignera, živnostníka, tak právě takovýto malí živnostníci, kteří mají eh, malý okruh zákazníků, jsou velice zranitelní. Já z různých důvodů považuji některé skupiny za ne tak zranitelné. Eh, pokud jde o zemědělce, tak ty, ty se stávají obětí dohod o volném obchodu. Myslím si, že tady právě úkolem Evropského parlamentu je eh, zohlednit tyto body právě tehdy, když eh, se vyjednávají takovéto dohody o volném obchodu. Politické řešení nemůže spočívat v tom, že eh, bude, ne, nemůže přinášet tedy negativní dopady na zemědělství a vyvažovat je těmi prostředky z tohoto fondu jako jakousi náplastí. Myslím si, že ke zmírnění těchto procesů eh, v rozpočtové kapitole eh, pro zemědělství už je poměrně hodně prostředků a eh, určitě to tež neplatí o malých a středních podnicích. Ve svém stanovisku jsem se velice silně soustředil na tuto argumentaci a probírám tedy jednotlivé články eh, k návrhu komise a nyní se těším na vyjádření svých kolegů. Děkuji. Elizabeth Schroeter, prosím. Elizabeth Schroeter, prosím. Vidím, že naše řady se velice stenčily. Já musím říct, že znám celou historii tohoto fondu byla jsem i e, stínovou zpravodajkou e, v sociálním výboru toho prvního nařízení a jenom bych chtěla říct několik základních e, připomínek. Ve výboru pro zaměstnanost nemá tato zpráva téměř žádný časový harmonogram, ale přitom jde o podstatnou otázku a to je otázka, jaká je kompetence tedy kdo je příslušný k tomu, aby e, rozhodoval ve věci tohoto fondu a jaký je vlastně postup. Takže chtěla bych ještě jednou říct, že zpravodaj nemůže vůbec nic říct, dokud to nebude objasněno. Je potřeba zavést do těch pochybností nějaký řád. A komise v tomto nepostupuje příliš jasně. Já si myslím, že my nemůžeme stanovit žádný termín, žádnou lhůtu, dokud nebudeme vědět, jaký bude postup. To znamená, že eh, ještě hlavní zpravodajka paní eh, Harkin eh, musí tedy vědět, jak se bude postupovat, protože jinak o tom budeme dále jenom diskutovat. A na tom závisí mnoho měli bychom ještě znovu zvážit, zda tento fond eh, je, vlast, spadá vlastně pod Evropský sociální fond. Ale všechny zprávy tvrdí, že eh, tedy souvisí s Evropským sociálním fondem a eh, já k tomu říkám, že jsem toho názoru, že když už Tedy máme tento eh, instrument, kterým, kterým reagujeme na určité situace, tak by měl být mnohem úžeji svázán s Evropským sociálním fondem. Myslím si, že v tomto smyslu bychom tedy ještě měli klást další důraz na tento nástroj. Děkuji. Děkuji. Sean Kelly, prosím. Děkuji, začíná se připozdívat, takže já se budu snažit být co nejstručnější. Za prvé musíme se rozhodnout, jestli tedy chceme pokračovat s tímto fondem nebo ne. Já si myslím, že bychom pokračovat měli. Nedává příliš smysl když toto schéma bylo aspoň ze začátku dobře přijato k tomu, abychom pomáhali těm, na které nejvíce dopadla recese a globalizace. A teď máme příležitost tento nástroj zlepšit, eh, vzít si ponaučení z toho, co jsme zatím zjistili. A kdybychom se tohoto nástroje teď zbavili, kdybychom ho odepsali, tak by to podle mě bylo eh, velice kontraproduktivní. Ano, tento systém má samozřejmě vážné chyby, já jsem byl u třech eh, žádostí z mého volebního okrsku, takže ten systém má slabiny, které by se měly vyřešit, aby fungoval lépe. Konkrétně si vzpomínám zejména, že když jsme poprvé oznámili o, o tento fond, tak eh, zaměstnanci, kteří byli propuštěni, řekli, že je to dar od Evropské unie. Tak to bylo původně eh, vnímáno. My jsme to tak také zamýšleli, ale ne vždy se to tak povedlo, protože byly, byla tu omezení zejména časová. E, a za druhé potom e, špatná aplikace ve členských státech. Samozřejmě, jestli chceme s tímto fondem pokračovat, tak bychom do něj měli vložit mnohem více úsilí a mnohem více zkoumat, e, jak je aplikován. A já souhlasím s tím, co tu zaznělo, že když eh, je důležité, abychom zapojovali sociální partnery, abychom zajistili, aby s každým propuštěným dělníkem někdo mluvil, zjistil jeho kvalifikaci a potom eh, ho odkázal na ten program. Eh, další návrhy spočívají z, ve snížení Prahu z 500 propuštěných dělníků na 200 propuštěných já nicméně nesouhlasím se zpravodajem, že bychom měli vyloučit zemědělce a také živnostníky. Ne, že bych je chtěl výslovně zahrnout, ale když tady reformujeme ten fond, tak bychom to měli nechat co nejšířeji definováno, aby, eh, abychom to nechali flexibilní, abychom mohli posoudit také na základě toho, jak dopadne dohoda s Mercosur která by velice znevýhodnila eh, zemědělce a ti by možná mohli eh, z Evropského fondu pro globalizaci najít nějakou kompenzaci protože hlavním smyslem tohoto fondu je vytvářet pracovní místa. A lidé mají větší pravděpodobnost, že najdou práci eh, než, než ti živnostníci. A to jsou právě lidé v biznisu anebo zemědělci ti tedy mnohem více budou těžit, jestliže je, jestliže je zahrneme jakožto možné příjemce, než abychom je výslovně vyloučili. Já bych tedy samozřejmě byl pro ten všeobjímající přístup, abychom věděli, že máme možnost posuzovat situace eh, jedno po druhém a zkoumat různé návrhy, které už jsem tady zmínil a ty problémy, jako je časový harmonogram a e, aplikace toho fondu. A abychom si tedy podrželi určitou flexibilitu. Každopádně chceme, aby ten fond pokračoval. Děkuji. Děkuji, Šone. Joachim Celer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak řekla paní Schretter, tak e, pravomoci e, tohoto výboru nejsou vlastně tak velké ten, ta zpráva bude ještě přepracována a tím více jsem vděčný e, naší, našemu zpravodaji, že tady vytyčuje určité body, e, na které musíme dávat pozor. My všichni víme, že globalizační fond, e, když byl zřízen, tak v určitých regionech zmírnil následky globalizace, zřídil možnosti zaměstnanosti, zřídil nové pracovní místa ale není přesně definované, co je to vlastně následek globalizace v určitých případech. A teď, když tu tedy eh, existují určité problémy, určité eh, negativní důsledky eh, obchodních dohod, které uzavírá Evropská unie v oblasti zemědělství, tak když je považujeme za následky globalizace, tak si myslím, že to je potom špatná definice. Zároveň jsem velice proto, aby tam, kde určité průmyslové podniky musí eh, propouštět, zejména ve slabých regionech, kvůli eh, globální eh, konkurenci už nemohou existovat, tak abychom tam mohli intervenovat, to je skvělé. Před několika týdny bylo v parlamentu rozhodnuto, že pracovníci koncernu Rego ve Frankfurtu eh, přišli, nebo ve Francii přišli o eh, svá místa, protože produkce se přesunula do Brazílie a do Ázie. A eh, miliony evropských peněz, které by měl vynakládat francouzský stát anebo přímo ta firma, tak to potom se platilo z daní na evropské úrovni a bylo proto pochopení. A ještě jednou tedy bych kriticky posoudil eh, dosavadní postupy a byl bych pro poněkud přísnější definici. Jsou tu i hlasy pro zrušení toho fondu, ale myslím si, že naopak měli bychom se tedy soustředit na to, co je to přesně následek globalizace a jaké jsou potom další příčiny jiné než globalizace. Děkuji. Ještě se někdo hlásí o slovo? Ne? V tom případě eh, bych chtěl poža- chtěla požádat Jence Gajera, aby se přihlásilo slovo. Ještě komise chce něco říci? Ano? Ano, samozřejmě, můžete. Takže paní eh, Pronžinský z komise. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že tato diskuze tady probíhá a že se zabývá velice technickými a politickými otázkami a že tu panuje podpora pro EGF i do budoucna. Komise se snažila poučit z provádění EGF eh, e v předchozích fázích. Měli jsme konzultace s, se zainteresovanými stranami, se sociálními partnery, i s eh, poslanci, kteří se velice angažovali v EGF eh, e a snažili jsme se dojít k určitým závěrům, které by mohly zlepšit naše nařízení. Kromě toho jsme navrhli také to zahrnutí zemědělců, protože i ti mohou trpět následky globalizace a protože většina z nich jsou živnostníci, tak podle stávajícího nařízení nebyli způsobili, takže jsme chtěli otevřít dveře i zemědělcům. Ale nečekali na to, že opustí oblast zemědělství a překvalifikují se na novou práci, ale snažíme se tedy jim pomáhat, aby zůstali v zemědělství, pouze upravili své aktivity. Není úplně pravda, že rada už rozhodla, že by neměl EGF pokračovat. Stalo se to, že rada byla konzultována ohledně výjimky pro pokračování krize, jestli bychom i v příštím roce měli přijímat žádosti e, s odůvodněním globální finanční krize. A tam byla blokační menšina v radě, která tedy zablokovala radu a ta potom nemohla přijmout rozhodnutí. A výjimka krize, která trvala do konce minulého roku, zkrátka propadla, takže v tuto chvíli není e, aplikovatelná, v tuto chvíli neplatí. Na druhou stranu v radě diskuze teprve začaly Prošli jsme zatím články 1 až 7, pak se budeme zabývat dalšími články příští týden a probíráme je s radou z čistě technického hlediska. Tam neprobíhají žádné politické diskuze o tom, jestli EGF by měl nebo neměl pokračovat, ale pouze technické diskuze o článcích politické diskuze teď probíhají v jiných oblastech a myslím si, že EGF bude na konci součástí balíčku víceletého finančního rámce a tím tedy bude ošetřen i na politické úrovni. Pokud jde o rozšíření působnosti EGF, zahrnuli jsme i e, pracovníky e, agentur, těm skupinám, které zmiňoval pan Gajer, protože mnoho zaměstnanců e, jsou dočasní, jsou, jsou dočasně zaměstnáni na dobu určitou u e, těch firm, které je propouštějí. Mají sice e, dost zkušeností s tou firmou, ale zkrátka jim není obnovena smlouva. I tyto osoby tedy chceme eh, zahrnout, což naši zainteresovaní partneři velice doporučují. Pokud jde o komentáře paní Schretter, že EGF eh, e je z velké části financován Evropským sociálním fondem, tak, tak to není úplně. Meziinstitucionální dohoda naopak stanovuje zcela konkrétně, že fondy vyčleněné pro EGF eh, e nesmějí pocházet ze strukturálních fondů, mezi něž samozřejmě patří i ESF. V minulosti jsme však eh, mohli čerpat platby z fondů tam, kde nejsou využívané a Evropský sociální fond občas sloužil tomuto účelu, ale to už neplatí. My teď, eh, čerp, my teď těžíme z toho, že eh, parlament souhlasil s tím, že peníze mohou jít do rozpočtu přímo z rozpočtu přímo do EGF a nemusí jít přes nějaký mezičlánek a také chceme, aby v druhé polovině roku eh, došlo k globálnímu transferu tak eh, tedy eh, je fond financován. A bohužel mezi, meziinstitucionální dohoda zatím neuvolňuje, ne, neumožňuje přidělení plateb ale umožňuje je z jiných fondů tam, kde ty fondy tedy nejsou využívány. Pan Kelly tady zmínil, že část problému s fondem je ten, že členské státy podávají špatné žádosti. My jsme se pokusili vyřešit tento problém tím, že jsme dali členským státům dva týdny navíc na přípravu žádostí ale stanovujeme, že ty, aplikace, ty žádosti musí být eh, úplné, aby komise nemusela žádat od členských států další doplňující informace. Pouze ve výjimečných situacích. Eh, jinak by eh, žádosti měly být úplné a komise tedy může podat návrh mnohem dříve, než tomu bývalo v minulosti. Pan Celer se zeptal na to, co je to přesně globalizace. To nařízení obsahuje definici globalizace, která v minulosti sloužila dobře a kterou jsme vždycky prezentovali parlamentu, kdykoliv jsme eh, předkládali konkrétní případy tak jsme vždycky řekli, která kritéria globalizace používáme ať už by mohl eh, fond eh, prospívat eh, nějaké společnosti, tak samozřejmě nemohl, protože společnosti, firmy mají povinnost podle národních i evropských legislativ podniknout opatření, což v podstatě žádné, což Renault, firma Renault neudělala my eh, prověřujeme, jestli firmy provádějí opatření, které jsou povinny provádět, ale i, i když je provádějí, tak samozřejmě eh, zaměstnanci přicházejí o práci a eh, aby mohli najít novou práci, tak právě může zasáhnout EGF. E Takže EGF e rozhodně nemá sloužit firmám, protože firma se mezi tím stáhla, propustila zaměstnance, vykonala svou odpovědnost a tím končí její zapojení. Doufám, že jsem zodpověděla na otázky, které tu zazněly, ale pokud jsou nějaké další otázky, tak samozřejmě ráda se ještě vyjádřím. Děkuji, paní Smolková. Paní z komisí. mám jednu otázku na paní z komise. Možná, že by nám při rozhodování pomohla nějaká aktuální analýza využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle jednotlivých členských států, případně podle jednotlivých odvětví, abychom eh, věděli, která odvětví byla krizí nejvíce postižena, respektive nejvíce postižena globalizací. A možná, eh, že bychom pak eh, zaujali i určitý postoj k těm zemědělcům, které jsme tu analyzovali, protože já jsem proto, aby tam mohly být zahrnutí. Děkuji. The commission respond. Komise odpoví? Ano, to je velmi jednoduché. Já vám pošlu odkaz na naši webovou stránku, kde jsou ty informace k dispozici. Jsou tam každotýdenní updaty a, a také je to v naší roční zprávě, která tam je. Dobře, tak kdybyste prosím ten odkaz zaslala na sekretariát Regi a já ho potom rozešlu všem ostatním. Pan Gajer? Chcete ještě něco k tomu říci? Já bych ganz gern... Já bych chtěl jenom eh, rychle zareagovat na to, co řekla eh, paní z komise. Skutečně eh, i já jsem členem rozpočtového výboru a když je tu návrh na nějaké pře, na pře, přenesení fondu tak eh, musím říct, že bohužel to tak, nebo naštěstí to tak zatím není, pokud jde o Evropský sociální fond. Já souhlasím s tím, aby byl využíván, když je podfinancovaný. Ale byl bych velice nerad, eh, pokud jde o ten druhý indikátor, prostředky eh, z programů na boje proti chudobě, kdyby byly zahrnuty do toho postupu, eh, jak by si to přáli eh, liberálové, tak naštěstí to tak není, že je využíván pouze eh, Evropský sociální fond. To by také politicky nebylo správné. Měli bychom tedy dále v klidu dělat svoji práci. Já bych teď, já jsem teď přijal některé návrhy a v, tom, v tuto chvíli tedy máme eh, čas, stanovený časový eh, harmonogram a můžeme dále hlasovat o pozměňovacích návrzích, takže si nemusíme dělat žádné starosti a pokračovat v naší práci čistě ji dokončit. Ještě slovo k eh, zemědělství. Já jsem, v osta- já jsem stejného názoru jako pan Kelly. Máme pocit, že zemědělci eh, potřebují eh, určitý čas, pokud jde o dohodu o volném obchodu s třetími státy. Proč by tedy eh, měl být EGF rozšířen na zemědělství? Myslím si, že zemědělství má dost času se přizpůsobit, protože ta dohoda o volném obchodu nepřichází nikdy ze dne na den. Eh, mají určité očekávání, samozřejmě mají dost času na to, aby se zemědělci přizpůsobili. Já tedy nejsem eh, specialista na zemědělství, ale myslím si, že můžu klidně říct, že ty eh, nástroje, které se týkají zemědělství, by měly být jediné, které se týkají zemědělství. Mám eh, pocit, nebo jsem nešťastný z toho, když se z EGF stává jakýsi supermarket, kam eh, každý chodí a také nejsem zcela prostý podezření, že jsou tu určité politické ideje ze strany komise, možná i rady, což jsou hlasy, které, které politicky pouze těží účelově z tohoto fondu. Myslím si, že bychom se tedy měli zaměřit pouze na ty nejzranitelnější e, osoby, což jsou e, také malé a střední podniky, pokud jde o živnostníky, které mají malý okruh zákazníků tak eh, ty by taky možná bylo možno zvážit, jestli tam patří. U těch středních podniků už je to takové diskutabilní, ale myslím si, že ten okruh způsobilých by se neměl eh, příliš rozšiřovat, má ten nástroj fungovat. Děkuji. Děkuji. Eh, vážení kolegové, teď tedy máme následující situaci. Datum přijetí eh, výboru pro zaměstnanost, kdy se to stále ještě projednává, je 21. června. Mezitím ovšem máme eh, nová fakta. Výbor Agri eh, se odvolal na článek 50 ten musí tedy projednat konference předsedů, která se sejde ve Štrasburku 22. května a brzy poté na konci května už budeme vědět, jestli se celý proces spozdí, protože se o něj budou dělit eh, o toto stanovisko dva výbory, nebo ne. Takže teď eh, zatím eh, můžeme riskovat a předpokládat, že Agri že žádost Agri bude schválena na konferenci předsedů, že na ní zareaguje pozitivně ale také to může samozřejmě dopadnout naopak. Takže my se teď můžeme e, rozhodnout pro lhutu pozměňovacích návrhů a navrhla bych 3. května a pak, e, si, pak budeme mít jistotu, protože budeme e, připraveni s naším stanoviskem, ať už se stane cokoliv ve vztazích s Agri a Empl. A tím pádem, jaký bude termín pro přijetí. Já bych se možná měla zeptat zpravodaje, já osobně nemůžu přijmout toto riziko, nicméně navrhuji tedy, abychom měli zprávu uh, hotovou, tak uh, bych navrhovala uh, pozměňovací návrhy do 3. května. A jestli se situace změní, tak uvidíme, jestli budeme muset měnit nějaké postupy z naší strany nebo ne. Takže bych ráda věděla, co si myslí pan Jens Geier. Já bych eh, raději počkal, eh, jak eh, jak projedná výbor pro zemědělství tuto problematiku, protože jestli se budou podílet podle, a podle článku 50, tak by to měl náš výbor zohlednit. Takže nevadí, když ještě vyčkáme. Já bych možná měla zopakovat. Jestliže budeme čekat na rozhodnutí konference předsedů, jestli se Agri bude zapojovat nebo ne, tak budeme čekat až do konce května. Jestliže Agri prohraje, což je poměrně pravděpodobné, tak je nepravděpodobné, že by, eh, že by výbor pro zaměstnanost změnil eh, své datum přijetí 21. června a potom my nebudeme mít možnost, nebudeme mít čas eh, hlasovat, podávat pozměňovací návrhy, překlad a tak dále. Takže navrhuju, abychom to udělali teď a byli připraveni na obě dvě alternativy. Ale je to na vás. Ano? Ano, k této pozici se můžu připojit, paní Hybner. Děkuji. Stanovujeme tedy lhůtu pro pozměňovací návrhy na 3. května a potom, když se na konci května změní situace, tak eh, potom se znovu zamyslíme nad tím, jak budeme postupovat dál, jestli budete potřebovat další změny nebo jestli pojedeme dál tak, jak to bude. To byl tedy poslední bod našeho pořadu jednání, vážení kolegové. Nemám žádné další oznámení, eh, jen chci říct, že příští schůze bude v úterý 8. května ráno a odpoledne během jednoho dne. Děkuji moc krát za to, že jste přišli. Děkuji tlumočníkům a ukončuji schůzi.